Hello, good afternoon to everybody. Dobré odpoledne vám všem. Budeme pokračovat v našem zasedání, v tomto významném semináři, druhém panelu, který je věnován podpoře občanské účasti nebo účasti občanů na správě veřejné. Vyslechli jsme si celou řadu významných příspěvků příspěvků dopoledne. Častokrát jsme slyšeli o neospravedlnitelných překážkách, které brání eh, občanům EU, aby využívali plně svá práva evropských občanů. Hovořilo se o eh, intraevropské mobilitě, nadbytku demokracie, nedostatku reciprocity. Ke každému z těchto aspektů byl zmíněn konkrétní příklad, také v souvislosti se spoluprací s Výborem pro petice, tedy petiční výbor Evropského parlamentu, který je v této oblasti skutečně privilegovaným pozorovatelem. V roce 2012, jen v tomto roce, jsme obdrželi více než 1300 petic. Nástroj petice vyplývá z Lisabonské smlouvy a je uznáván každému jednotlivému občanovi má tedy každý jednotlivý občan právo obrátit se na evropské instituce, na Evropský parlament konkrétně, aby označil nebo uvědomil o neplnění nebo porušování práv ze strany eh, veřejné zprávy nebo ohledně evropské legislativy. Za mého předsednictví Nyní ní se blíží konec čtvrtého roku mého si v tomto výboru, se mohla ocenit možnosti tohoto nástroje petic. Častokrát poukázala totiž petice na závažné porušování komunitárního práva. Důležité petice Někdy zasahují i do legislativní debaty, známe například eh, dohodu akta, eh, politiku o rybolovu v obou dvou případech jsme my byli velkým počtem občanů interpelováni jako petiční výbor. Zhruba 2 miliony evropských občanů v případě dohody akta se obrátili na nás s obavami právě na náš petiční výbor v Evropském parlamentu. Ohledně rybolovné politiky se jedná zhruba o 900 tisíc občanů, kteří se na nás obrátili a to proto, aby evropští legislátoři brali v úvahu problémy, o niž občané hovořili ve svých peticích. Právo zaručované smlouvou má tedy být vykonáváno eh, občany, eh, může být vykonáváno i jednotlivě, kteří se, občany, kteří se mohou obracet na náš výbor tak abychom mohli lépe spolupracovat na co nejlepším využívání eh, aktivity občanů a jejich součinnosti s veřejnou zprávou. Mnohé aspekty nacházíme zmíněné například eh, v souvislosti s životem evropských institucí, občanských záležitostí, tím, že vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, byla uznána základní práva a jejich charta a byla, byl zaveden legislativní postup spolurozhodování mezi Evropskou radou a Evropským parlamentem na, v 90% případů evropské kompetence, tedy příslušnosti legislativy Evropské unii. A to proto, aby se zaručila lepší demokratická účast v legislativě Evropské unii. A také vznikla vynikající nová iniciativa eh, vzcházející z, eh, z prostředí občanů. Stačí, když milion občanů ze sedmi členských států se obrátí na Evropskou komisi a mohou navrhnout novou legislativu. Petiční výbor je bezprostředně začleněn do přijímání iniciativ navrhovaných občany. Zúčastňovali jsme se přijímání nařízení 211 v roce 2011, které upravuje postup začlenění této lidové iniciativy do legislativního procesu. Náš výbor se věnuje eh, tomuto postupu. Jako první eh, fáze eh, se koná slyšení a následně se probírá, dále analyzuje tato iniciativa petit ze strany občanů. Petice, které sbírají mnoho eh, podpisů, se zabývají eh, také politickými záležitostmi a právě o politických eh, záležitostech uslyšíme. Například tu máme heslo Let me vote, to znamená, aby občané mohli hlasovat v každém členském státě za stejných podmínek jako příslušníci státu, v němž pobývají tito občané. Tato petice již obdržela velký počet hlasů od občanů, od občanů, kteří eh, mají dlouhodobý pobyt na území jiného státu v Evropské unii. To jsou tedy další témata, kterými se zabýváme v petičním výboru. A v peticích vidíme, že dochází k určitému zkratu. Na jedné straně nemůžeme podporovat svobodu pohybu a na druhé straně opomíjet závažné nedostatky, jako je ztráta hlasovacího práva, volebního práva a nezabývat se patřičnými řešeními. Právě u nás v Itálii nedávno se opět projevil nedostatek našeho systému a to v souvislosti s mnoha mladými lidmi, kteří v současné době se účastní projektu Erasmus v Evropské unii. Tito mladí lidé byli donuceni k tomu, aby se vzdali svého volebního práva, eh, pokud by nechtěli eh, přijmout obrovské výdaje a vrátit se do své země původu, kde tedy mohou vykonávat své volební právo. Zajímavé určitě a důležité bude i svědectví naší anglické spolupčanky, která podepsala také petici. Petici zabývající se problémy praktického rázu, jimiž se musela zabývat, aby mohla vykonávat své volební právo. A to v důsledku rozhodnutí že se přesune a přestěhuje na delší dobu do Španělska, což ji nyní brání ve výkonu volebního práva. Svobodu. Svoboda pohybu je jedním z pilířů Evropské unie a já věřím, že když se tážeme po obsahu práv občanů a občanských práv Evropské unie, nemůžeme opomíjet tento pilíř Evropské unie vyjádření preference v hlasování a ve volbách je hlavním prvkem eh, v účasti občanů na životě jejich země. A my musíme ještě více letos se zaměřit právě na toto téma i vzhledem k tomu, že je to rok evropského občanství a je tedy třeba Eh, odbourat bariéry bránící výkonu eh, práv občanů. Na závěr tohoto krátkého úvodu předám slovo starostovi eh, panu Gemešimu, starostovi z maďarského města GDL, který je zpravodajem výboru regionu pro evropské občanství a evropské volební právo a hlasovací práva. Zabývá se tedy volebním právem a plného využití volebního a hlasovacího práva občanů i v zemi, která není jejich zemo, zemí rodnou, ale zemí v níž delší dobu přebývají. A doufám, že z dnešní diskuze vzejdou plodné podněty pro nalezení eh, řešení a že nezůstane jen u teoretických úvah. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení kolegové, dámy a pánové, je pro mě velkou potěšení, velkým potěšením účastnit se tohoto slyšení a podělit se o místní a regionální dopad evropského občanství, a to za výbor regionů. Jsme velice blízko každodennímu životu občanů jako výbor regionů, protože eh, pocházíme z řad eh, místních a regionálních eh, politiků. A vidíme tedy, že stále narůstá pocit neangažovanosti vůči Evropské unii mezi mm, obyvateli Evropské unie. Je zde zklamání ohledně toho, jak se Evropa vypořádává se stávající ekonomickou situací. Slyšíme o frustraci občanů. Stávající veřejné mínění ukazuje, že se nejedná jen o finanční ekonomickou krizi, ale také o krizi důvěry. Tato veřejná nedůvěra nebo nedůvěra veřejnosti není nová, ale po celá léta se náš program zabývá důvěrou občanů. Už o tom hovořil Jacques Delors, když eh, vyslovil myšlenku, že do společného trhu se nikdo nezamiluje. Já bych rád dodal, že nikdo se nezamiluje ani do konkurenceschopnosti. Ale nezapomínejme na obrovské změny, k nímž došlo od doby Evropského hospodářského společenství a eh, prvního mandátu Žaka Delora. Nyní zde máme eh, plně eh, vybavený parlament, plně pravomocemi vybavený eh, parlament, zástupce místních a regionálních orgánů na evropské úrovni a různé nástroje účasti občanů, jako je iniciativa občanů. Je zapotřebí je ale správně zašleně do naší každodenní práce. Jsem přesvědčen, že máme v ruce prostředky k tomu, abychom vybudovali novou a lákavou příležitost pro Evropskou unii. Budoucnost, která bude odpovídat požadavkům občanům. Základem proto Dovolte mi, abych to řekl, že tím hlavním a chybějícím prvkem je evropské občanství. Samozřejmě, že nemusím připomínat, že evropské občanství je pojem který eh, jde paralelně s občanstvím národním a nebo identitou regionální a lokální. Nicméně velice důležité je, aby evropské občanství nezůstalo prázdnou schránkou. Přichází ruku v ruce eh, s se značnými eh, právy, tak jak jsou tato práva definována ve smlouvách a zakotvena v chartě základních práv Evropské unie. Evropské občanství poskytuje osobní a hmatatelný rozměr ekonomickému a politickému integračnímu procesu posledních dekád. Je mnohem víc než symbol. Prostřednictvím těchto práv evropské občanství proměňuje naši každodenní realitu a ukazuje, že Evropská unie má přidanou hodnotu. Dovolte mi, abych podotknul, že to je nejlepší prvek naší dlouhodobě opakované mantry o pokoji a stabilitě v Evropě a za jejími hranicemi. Práva evropských občanů jsou také součástí odpovědí na mnoho dnešních výzev, který musíme čelit, ať už je to zeměna na osobní či regionální úrovni právo na volný pohyb, které bylo na programu dnes dopoledne, vytváří z Evropské unie pro občany reálný svět, poskytuje nové příležitosti a využívá možnosti eh, rozmanitosti Evropy. Je to také důležitý faktor růstu, který prospívá evropským občanům. Ať už se jedná o volební práva nebo jiná politická práva, jako je právo Eh, podat petici nebo evropské právo eh, iniciativy občanů. To eh, všechno jsou, jsou součásti odpovědi na narůstající kritiku o nedemokratické Evropské unii. Jasně ukazují totiž našim občanům, nehledě na jejich národnost, místo pobytu či jazyk, že oni musí mít první a poslední slovo v evropském legislativním procesu. A proto je velice důležité pozbuzovat občany, aby využívali svá práva a aby se účastnili více projektu vytváření skutečného demokratického prostoru pro debatu, která povede za národní hranice v Evropské unii. Místní a regionální orgány zprávy mají zde významnou úlohu. Regiony a města mohou v mnohém pomoci a mohou eh, rozbít mnoho překážek, kterým čilí naši občané při výkonu svých evropských práv. V roce 2010 ve zprávě o evropském občanství bylo ukázáno, že tu jsou tři hlavní prioritní oblasti. Už jsme se o tom zmiňovali dnes ráno. První prioritou je plné prosazování práv občanů přímo na místě. Na místní a regionální úrovni musíme zajistit, že provádění evropské legislativy eh, v našich eh, volebních eh, obvodech a že to, jakým způsobem přijímáme administrativní praxi a jakou máme kulturu služeb, že tím dodáme život evropskému občanství. Musíme podporovat a pokud je to zapotřebí, i usilovat hlouběji o to, aby národní eh, vlády vytvářely optimální soulad mezi národní a evropskou legislativou. Druhou prioritou je eh, zbavit se eh, zbytečného administrativního břemena a využít veškerých prostředků, abychom stimulovali využívání evropských občanských práv aby se občané cítili doma ve své společnosti. Také máme zodpovědnost v tom, abychom doprovázeli občany, kteří si přejí um, trávit část svého života v jiné zemi Evropské unie. Třetí a snad nejvýznamnější prioritou je posilovat uvědomění evropských občanů, o jejich statutu evropského občana, o tom, jaká mají práva a povinnosti, tím, že budeme přímo na místě rozvíjet zacílenou komunikaci s občany. Často jsme právě těmi, kdo se setkávají s občany, kdo s nimi hovoří a proto můžeme poskytovat úspěšnou platformu pro Eh, demokratickou účast obyvatel, poskytovat jim hlas ve společnosti. Toto jsou zvláštní zodpovědnosti, které nám náleží jako politikům, ale také by měly být jasně patrné z úředníků a ze služeb, které poskytujeme. Rok evropského občanství přichází právě před evropskými parlamentními volbami v roce 2014. Evropské občanství je silným prvkem, který se stále rozvíjí a má nadnárodní charakter. Ano, skutečně jsme přesvědčeni o této koncepci rodícího se evropského démosu. Volby jsou nejlépe viditelnou a nejvýznamnější Eh, možností tohoto nového politického prostoru, ale nejsou jediným prvkem nebo jedinou možností angažovanosti občanů. Evropské občanství tedy tedy poskytuje živé pouto mezi našimi občany a Evropskou unii v jejich běžném životě a je také nutnou, nutným předpokladem k udržení E, k podpoře mm, znovu nastartování ekonomiky a růstu na místní, regionální, národní a evropské úrovni. Nedávné aktivity našeho výboru u příležitosti Evropského roku 2013 ukázaly jasný zájem e, jednotlivých aktérů na lokální a regionální úrovni e, o téma evropského občanství. Mnoho tisíc občanských pasů bylo už distribuováno a možná i vy budete mít už ve svých materiálech kopy, kopy balíčků těchto dokumentů. Přijali jsme dvě stanoviska ohledně evropského občanství na výboru regionu a jsem přesvědčen, že se jimi může také inspirovat naše dnešní eh, diskuze. Měl jsem příležitost koordinovat eh, stanovisko eh, ohledně volebního práva, a to protože jsem byl zpravodajem. Snažíme se pozbuzovat členské státy k tomu, aby zajistili, že evropští občané budou moci vykonávat svá volební práva jako plně evropští občané. A to tak, že evropští občané budou moci hlasovat nejen v místních volbách, ale pokud možno i v regionálních volbách. Právě z toho důvodu podporujeme také rozvoj iniciativy eh, evropských občanů, která je nazvána Let me vote. Nechte mě hlasovat. V nedávné studii bylo nazbíráno mnoho dobrých příkladů toho, jak místní a regionální orgány mohou podporovat Eh, evropská občanská práva. Druhé stanovisko připravil eh, pan Ištvan Šerte Radič. V tomto stanovisku vítáme návrh na mm, upravení statutu a na financování evropských politických stran a evropských politických nadací. Důležité je, aby strany, politické strany, mohly být uznávány jako evropské strany, pokud mají své členy v regionálních parlamentech a nejen národních. Jsme přesvědčeni, že takovéto strany mohou napomáhat většímu uvědomění, větší znalosti evropských politik a mohou fungovat jako most mezi regionálním, národním a evropským politickým životem. Politické strany reprezentují názory občanů a umožňují veřejnou debatu o evropských záležitostech a podporují také interakci na všech úrovních eh, zprávy EU. Dámy a pánové, na závěr bych rád využil této příležitosti, abych apeloval na naše partnery a na zúčastněné strany, aby přijali svou zodpovědnost za to, že tento evropský rok bude úspěšný. Chceme apelovat na evropské instituce, aby se zaměřily na evropské občanství ve svých činnostech, nejen v komunikačních kampaních pro tento Evropský rok konkrétně, a to v roce 2013. Charta základních práv by měla být probířským kamenem při vytváření všech budoucích politik a při provádění našich každodenních činností. funkční, racionální a e, podnikatelské historii Evropské unie bychom měli dodat také emocionální hodnoty. Měli bychom najít eh, způsoby, jak posílit účast občanů na správě, tak aby se postupně vytvářela evropská veřejná sféra a společná evropská identita. Také bych chtěl připomenout kolegům z jiných institucí, abychom eh, přijímali a uznávali potenciál regionálních a místních úrovní zprávy, abychom také regiony a města a všechny strategie eh, zaměřovali na to, co je důležité pro občany protože evropská demokracie nemůže existovat bez zdravé místní demokracie. To je také apel na všechny, kdo v politice eh, kdo v politice jsou, ať už eh, jsou to politici na místní, regionální či národní úrovni je zapotřebí, aby podporovali koncepci evropského občanství a výkon práv s ní související, a to přímo na místě. Abychom si uvědomovali přidanou hodnotu nejen pro život občanů, ale také pro vnitřní dynamiku a demokratický základ našeho volebního obvodu. A na závěr bych chtěl apelovat také na občany, na všechny a jednoho každého. Evropské občanství eh, není nějaké nové udělátko nebo eh, nějaký nákupní seznam. Je to věc eh, závisející na naší společné zodpovědnosti a aktivní angažovanosti z naší strany. Učiníme vše, co budeme moci, abyste se cítili jako doma, ať už žijete kdekoliv v Evropské unii, a abyste se cítili Evropané, kdekoliv je váš domov. Děkuji vám za pozornost. To eh, Děkuji vám, pane eh, Meši. A můžeme přijít k druhému eh, panelu. A velice ráda předám slovo paní Antigony Papadopulu, panu Antigonu Papadopoulovi. Paní předsedkyně se omluvá za výslovnost. Děkuji všem a předávám slovo. Good afternoon, everybody. As you have heard, my name is Antigone Papadopoulos. I come from Cyprus. Dobrý den, dobré odpoledne všem. Mé jméno jste ji slyšeli, pocházím z Kypru a já chápu, že vyslovit zprávy mého jména není jednoduché a proto se omlouvám, že ani já možná ne zcela korektně vyslovím vaše jména. Nejdříve bych chtěla poděkovat eh, panu Gemešemu za úvodní projev do dnešního odpoledního panelu. A dnes se budeme zabývat tím, jak se mohou občané aktivně podílet na politickém životě v Evropské unii. Chci se tomuto tématu rovněž věnovat aktivně, ale bohužel na pódiu nemáme příliš mnoho místa, takže jeden řečník bude eh, svůj projev eh, pronášet vepředu v první řadě. Můj projev bude stručný. Dámy a pánové, toto slyšení zorganizovala Evropská komise s Evropským parlamentem. Je to skvělá příležitost na začátku roku 2013, což je Evropský rok občanů na jedno místo, na, eh, proto aby se na jednom místě setkali zástupci evropské společnosti, abychom se společně podívali na to, jak může vypadat každodenní život evropských občanů a jejich zapojení. Nyní v době krize, nejistoty a rok před volbami do Evropského parlamentu vidíme, že takováto diskuze je naprosto významná. Evropské občanství musí být centrální tématem. Měli bychom mít prohloubenou evropskou integraci s posílenou politickou legitimitou. To je cíl Evropského roku občanů 2013 a já jsem zpravodajkou výboru LIBE, která se věnuje tomuto tématu. V roce 2010 byla zveřejněna zpráva o tomto tématu Eh, pak došlo k konzultacím o tomto tématu, tam jsme zjistili, že došlo k celé řadě pokroků, ale bohužel přetrvávají stále některé překážky. Je třeba veškeré překážky odstranit, aby občané skutečně mohli požívat svých práv. Proto je důležité naslouchat občanům a rovněž vyzývat občany, aby se aktivně účastnili politického života v Evropské unii. Proto je tak důležité provádět dialog s občany tak, aby se veřejnost mohla projevit, vyslovit svůj názor na vývoji v Evropské unii. To je tedy naším druhým tématem, respektive nyní je to po druhé, kdy se setkáváme, abychom o tomto tématu hovořili. Lisabonská smlouva změnila struktury změnila strukturu mezi občany Evropskou unii. Hlavním cílem či hlavním nástrojem je nyní dialog. To znamená, že občané skutečně musí chápat, eh, proč jsou jejich jménem činěna konkrétní rozhodnutí. Proto je třeba uzavřít propas mezi občanskou společností a těmi, kdo v Bruselu rozhodují. Občané si přejí přístup k informací, chtějí mít možnost sledovat eh, zasedání na komisi na internetu. To znamená více transparentnosti, pocílenou participativní demokracii. Toto je řešení, toto je možná cesta jak zohlednit přání občanů. Proto je důležité, aby se občané účastnili voleb do Evropského parlamentu v roce 2014. Naše druhá pódiová diskuze se bude zaměřovat na to, jak můžeme eh, provádět a realizovat participativní demokracii a posilovat práva občanů je opravdu zásadní se podívat na to, do jaké míry se občané zapojují do voleb, protože toto je měřítko pro to, do, do jaké míry funguje demokracie. Toto také vytváří důvěru pod evropské instituce. V posledních volbách jsme měli účast, kdy v některých zemích se voleb účastnilo méně než 50%, v některých dokonce méně než 30%. Znamená to tedy, že občané ne vždy mají pocit, že pomocí své volby mohou ovlivňovat dění v Evropské unii. Je důležité, abychom měli eh, odpovídající kandidáty tak, aby občané měli pocit, že mohou aktivně zasahovat do politického dění v EU což znamená rovněž, aby občané byli aktivně zapojeni do života ve své vlastní zemi. Proto jsme se tady věnovali tématu eh, zapojení občanů eh, v demokratické Evropské unii a jeho možného posílení. Rovněž je důležité, abychom posílili odpovědnost evropských institucí vůči občanům. Rovněž se budeme věnovat otázce odnětí volebního práva v případě, kdy se občané již nemohou účastnit národních voleb, protože žijí v nějakém jiném členském státě EU. Rovněž budeme diskutovat o tom, jaké překážky existují pro občany v oblasti využívání jejich práv. V anketě vyšlo najevo, že 56% dotazovaných mají pocit, že jim bylo odňato vodem právo právě z důvodu, že žijí v zahraničí. Proto je třeba zvážit, jaká řešení by byla ta nejvhodnější. Dříve než předám slovo řešníků, krátká poznámka z mé strany. Evropský rok občanů je rokem občanů, je rokem Evropy. A proto bychom měli využít této příležitosti, abychom setkávali, spolupracovali, vytvářeli synergie, abychom zapojovali i naši účast, abychom vyslali poselství, že všichni jsme součástí jedné rodiny a že chceme využívat naše společné evropské občanství všude bez diskriminace. Toto byla tedy má úvodní slova k tomuto tématu. Já doufám, že naše diskuse nám pomůže eh, mít lepší pohled na evropskou integraci a na její budoucnost právě s ohledem na silnější demokratické zapojení. Já doufám, že tento Evropský rok občanů bude zahájením nové epochy nebo epochy ve vztazích mezi Evropskou unii a jejími občany. Děkuji. Děkuji. Nyní máme seznam řečníků Antonio Lopez je první, na našem seznamu. Pravděpodobně se dostaví později, takže nyní bude mít slovo Jonek Polet, náměstek generálního tajemníka strany evropských socialistů. Prosím, máte pět minut. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Dovolte, abych poděkoval všem třem výborům Pety, Libe a Jury za zorganizování tohoto slyšení týkající se Evropského roku občanů a já se během pěti minut pokusím vylíčit vám, co bude činit evropská politická, evropská strana socialistů v tomto obtížném období pro překonání krize, která je tak nebezpečná pro všechny, jak si dobře dovedeme představit, kteří sedí zde, ale i ty, kteří jsou mimo. Myslím si, že je ve hře vše eh, pro evropské socialisty jsou to větší rizika a naše akce, já si dovolím udělat takové stručné rezime, eh, politizovat evropskou scénu, oso, zosobňovat eh, evropské volby, personalizovat je a potom eh, další třetí P ve francouzštině je v češtině účastnice. K prvnímu P to znamená politizovat. Eh, říká se, že je rozdíl mezi levicí a pravicí. Pakliže někteří občané chápou, že je tady určitý eh, rozdíl v regionálním nebo na národní úrovni. Ovšem eh, na evropské úrovni to často nebývá ten případ, to znamená, že je, existuje opravdová opozice mezi levicí a pravicí a je třeba to ukazovat a upozorňovat na to. Víme, když vypukla finanční krize v roce 2008, že strany měly různý přístup k této krizi. E, zatímco Evropská strana lidová chtěla eh, a socialisté chtěli politiku hospodářského růstu a také vytváření pracovních příležitostí zejména pro mladé lidi a nikoliv pouze politiku přísných úspor, protože víme, že ztráta příležitostí zaměstnaneckých, zejména pro mladé lidi, nabývá ohromných a hrozivých rozměrů. Druhé slovo bylo personalizovat politiku. Občané nevědí příliš dobře, kdo je vlastně reprezentuje na evropské úrovni. 2014 bude možná větší účast, protože každá politická rodina eh, bude, eh, kan, eh, bude stavět svého kandidáta do evropských voleb a myslím si, že to je dobrá a prospěšná akce pro ty příští volby. Máme co dočinění s procesem týkajícího se jmenování kandidátů a tak dále a e, skončíme tedy v únoru příštího roku. Mm, vypracujeme společný e, manifest a také společného kandidáta představíme. A samozřejmě e, třetí bod je důležité mobilizovat všechny naše voliče eh, ve volebních kampaních, například ve prospěch zdaňování finančních transakcí, eh, vytváření pracovních příležitostí pro, mladí, pro mladé lidi a eh, o tom se také diskutovalo na úrovni rady Bohužel eh, volby evropské i volby v různých státech eh, já například jsem viděl ve Francii, v mé zemi, že lokální volby dávají příležitost evropským občanům volit, ale vidíme, že účast je poměrně slabá. Já tedy skončím. Doufám, že jsem nepřečerpal ten eh, limit, který mi byl dán, ale dovolte, abych ještě řekl, že je třeba ukázat na ten rozdíl mezi levicí a pravicí, abychom prostě ukázali, eh, že tady máme co dočinění s nebezpečím popularismu a nacionalismu a to bohužel eh, přináší další utrpení našim občanům a je to, je to jedna z nejhorší věc, kterou by se mohlo stát eh, v eh, různých zemích a vidíme, že v určitých státech, kde roste pravicová síla a kde jsou potíže, roste právě populismus a také pravicový extremismus a my se musíme snažit nabízet alternativy pro to, aby naši občané mohli udělat dobrý výběr eh, tváří v tvář evropským volbám. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane Prenete. Vy jste se zmínil o celé řadě důležitých eh, eh, organizací, politizování, personalizace a participace. Myslím, že později budeme hovořit o všem, až pohovoří všichni panelisté. A nyní hovaří, přivítám pana Antonia Lopéze i Stadia Vajse, generálního tajemníka Evropské lidové strany. Vítejte a máte slovo na pět minut. Um, is there a Spanish translation, by the way? Okay. Máme španělštinu? Ano. Španěl. Dobře, budu hovořit španělsky. Quiero agradecer primero de todo a... Dovolte, abych poděkoval paní komisařice, komisařce Věny Redingové, která eh, činí skutečně nesmírné úsilí eh, pro to, aby eh, pomohla Evropskému roku občanů protože to vyžaduje politickou aktivitu eh, občanů také eh, eh, protože i to, co tady řekl náš kolega ze socialistické strany, je nesmírně důležité. Myslím si, že stojíme skutečně před textem a před určitou zkouškou toho, zda jsme schopni obstát v tom plnit roli evropského občana. A zda tedy jak v lokálních volbách, tak v Evropském parlamentu. E, já jsem v Evropském parlamentu, ale samozřejmě většina témat, které jsme vedli v kampani do Evropského parlamentu, se týkala lokálních a národních témat a, e, e, i když o 15 narůstá úroveň těch diskusí o Evropské unii, čili evropského obsahu. Důležité je, že máme stejnou roadmap, co se týče výběru našich kandidátů a co se týče diskusí, které probíhají i co se týče ideologické bázy mezi pravicí a levicí Eh, musí nám být jasné, že eh, eh, parlament není ráj a že všichni se musíme snažit budovat Evropskou unii. Já chci dobře rozlišovat, ať už je to tedy extremismus zleva nebo zprava, protože se tady bojuje se dvěma rozdílnými zbraněmi. A také tu máme euroskepticismus, aby se dokázalo, eh, že eh, není pravda to, co my se snažíme dokázat, že jsme dobří představitelé jsme vlastně v Evropském parlamentu svobodně demokraticky zvolení nejenom v Evropském parlamentu, ale také máme významnou roli mezi ostatními evropskými institucemi. Máme velice ambiciozní eh, cíle, co se týče evropských voleb a také v jednotlivých eh, stranách chceme působit jako, jako informační kampaně, informační osvěty pro občany. Já jsem ten, který je velice přesvědčený o subsidiaritě. To znamená, domnívám se, že místní zastupitelé, eh, místní ministři a eh, národní vlády, aby hovořili o Evropě, abychom to nebyli my, kteří hovoříme o Evropě stále, protože hovořili se o evropských fondech, tak je třeba také hovořit o tom, jaké instrumenty eh, zajímají evropské občany, eh, eh, které instrumenty podporují socialisté, lidovci a svobodní liberálové. Je důležité, abychom tady neprobouzeli Eh, nějaká nepřátelství, ale je to malá ambice, kterou máme všichni a myslím si, že všichni můžeme pracovat samozřejmě v ideologické konfrontaci, v určitém boji, ale vždy v tom rámci, že Evropská unie musí být hlavním faktorem eh, v této mm, účasti v evropských volbách a jinak jsem chtěl poděkovat za to, že Evropská lidová strana je takto zapojena do těchto diskusí a jsem otevřen pro všechny vaše otázky. Děkuji. Příští rok bude skutečným testem. Rádi bychom, aby více evropských občanů přišlo k evropským volbám a další výzvou je, aby národní poslanci a média v členských státech se zabývali více evropskými tématy a to se v minulosti dosud nedělo. Dalším řečníkem je pan Heinz Becker, kolega tedy, zde po mé pravice. Já bych vás chtěla přivítat, pane Beckere, vy jste poslanec Evropského Eh, parlamentu a také máte pět minut. Děkuji, paní předsedkyně. Jako člen petičního výboru a člen Evropské strany lidové zažívám Evropu a evropské občanství ve zcela konkrétní formě. Tam totiž čelíme skutečnosti, že jeden z pěti milionů Evropanů pouze díky skutečnosti, že existuje evropské občanství, ten člověk, jeden člověk, se může obrátit na petiční výbor Evropského parlamentu a dožadovat se svého práva. A my tady vstupujeme s těmito občany v, opravdu v přímý osobní dialog. To vypadá přesně jak tady. My se s nimi přímo setkáváme, setkání člověka s člověckem, a to přesně patří k našemu chápání evropského občanství. A musíme si uznat, že na veřejnosti se toto nepodařilo a také ne díky nám. I my tedy máme svůj podíl na tom, že se nám toto nepodařilo. Nepodařilo se nám přiblížit evropské záležitosti občanovi a proto, eh, pokud se tady zaměřujeme speciálně tento rok eh, na eh, evropské občanství, tak naším hlavním úkolem musí být jeho posílení. Již mý předřečníci a mé předřečnice tady zmíní řadu důležitých aspektů. Já bych chtěl konkretizovat jednu věc, kterou já chápu jako ústřední bod v rámci realizace. Ano, musíme být i sebe kritičtí. Já děkuji za to, že komise, sama komise ve svých zprávách, které se týkají evropského občanství, rovněž nešetří kritikou a zcela jasně poukazuje na konkrétní oblasti a na překážky. To je důležité pro naši práci a já bych rád rovněž takto postupoval. Já jsem občanem Rakouské republiky, jsem přesvědčeným občanem Rakouska a rovněž přesvědčeným občanem Evropy, to není žádný rozpor, ale mám pocit, že takto to nevidí všech 500 milionů Evropanů. Oni mají pocit, eh, že eh, to takto není, ale my máme povinnosti, práva, šance a možnosti. Není dostačující, pokud tato občanská práva, která naši spoluobčané neznají, když to takto černobíně vyjádřím, neznají je. Nestačí, když takováto práva, které oni neznají, budeme mít napsaná na papíře. Ne. Musíme konečně začít. A tento rok 2013, rok Evropského občanství, je ideální možností, jak s touto prací začít, jak to občanům vysvětlovat a komunikovat. Tři příklady. Jakým způsobem mají evropští občané se dožadovat či znát a chápat své právo na svobodu pohybu? když nevědí, jakým způsobem mohou uplatňovat své nároky v oblasti sociálního zabezpečení, respektive jak mohou tyto nároky přesouvat z jedného členského státu do druhého. Občané toto neznají, alespoň tuto zkušenost my máme v Rakousku. Také jste právo k svobodného přístupu ke vzdělávání, a neustále to slýcháváme v květnatých eh, projevech politiků. Jak mohou občané požívat tohoto práva, když uznávání eh, studijních výsledků během studia nefunguje ani v rámci jednoho členského státu U, eh, Já to dobře vím, jak to například vypadá v Rakousku. Tam, když si uděláte dva semestry ve Štýnském Hradci, tak vám to ve Vídni neuznají. Jak chtějí občané požívat svých práv v rámci přeshraničního Eh, přeshraniční zdravotní péče a jak to chceme občanovi vysvětlit, když dobře víme, že tady máme evropskou zdravotní kartu, my tomu říkáme v Rakousku e-card, e-medic card, a dobře víme, že takováto karta nefunguje, eh, u lékařů, pokud pan se navštíví lékaře v zahraničí, tak musí nejdříve zaplatit vše ze své vlastní kapci a potom se tedy obrátit na pojišťovnu. Další věc, která mě i hned napadá. Jak to tedy dělají naše členské státy? Jak naše členské státy se staví k tomuto tématu? Já samozřejmě tady nechci šetřit kritikou a myslím si, že ani samotné členské státy svůj úkol neplní. Celá konkrétně, a to i na politické úrovni, a bylo to již řečeno, si myslím, že Evropské volby, volby do Evropského parlamentu budou klíčovým elementem, který přijde v perfektní dobu. A v, že se tedy tyto volby kojení konají době, kdy Evropa skutečně prochází krizí a pro občany je to příležitost uvědomit vlastně, co Evropa znamená. Například i to, že problémy, ve kterých Evropa je, si žádný členský stát sám pro sebe ne. Vy můžeme občanovi ukázat, ano, přesně v této době, v tomto okamžiku máte občané možnost spolurozhodovat. A velké eh, politické skupiny to tady již vysvětlili. I volba samotného předsedy komise, ale ne v rámci přímé volby osoby, jak možná to někteří si tak přáli, protože špatně chápají francouzský prezidentský systém. Ne, ne, nebudou to tedy přímí občané, ale budou to špičkoví kandidáti těch velkých politických evropských stran. A k tomu patří, podle mého názoru, i zcela jiná kvalita a kvantita setkávání Evropského parlamentu s národními parlamenty. My nemůžeme emocionálně oslovit lid, občany v členských státech, pokud i nadále budeme pracovat vedle sebe a někdy dokonce proti sobě. Což v sobě obsahuje veškeré ideje, které už existují. Již dnes zde máme takové měkké právo veta národních parlamentů, ale rozhodně je tady právo něco poslat zpět k dalšímu ověření, a to v případě, kdy polovina evropských parlamentů, národních parlamentů se vysloví proti nějaké evropské směrnici ale mně ani nejde až tak o tuto otázku, mně jde o otázku přímé spolupráce parlamentních výborů, protože na tomto poli žádná komunikace institucionalizovaná komunikace neexistuje. Já bych to uzavřel tím, o čem se tady, jsem se tady krátce mohl zmínit. A jako první bych zmínil tři požadavky. Komunikace, komunikace, komunikace. My musíme komunikovat obsahy evropského občanství. Za druhé, apeluji na členské státy v tom smyslu, že pokud toto vše pouze podpoří, to je příliš málo. My potřebujeme podporu aktivní, aktivní podporu pomocí peněžních prostředků. Děkuji. Děkuji. To je velice živá diskuze o komunikaci, komunikaci a komunikaci. Jak znovu nastartovat Evropu, posílit naše vizi, jak nacházet synergie, po jakých paralelních cestách se vydat. Jako další vystoupí paní Jacqueline Koteril, eh, překladatelka petice, anglická občanka žijící ve Španělsku která se v petici zabývá eh, volebním právem. Eh, paní Kotrel bude hovořit ze sálu z první řady. Děkuji. Děkuji komisi za to, že mě pozvala, abych mohla hovořit o Evropském parlamentu a eh, o volebním právu evropských občanů. 23 let žijí ve Španělsku, ale jsem britská občanka. Mám, vole, mám právo, které mi umožňuje takto eh, cestovat. A také jsem chtěla využívat španělsko volební právo eh, ve, v místních a evropských eh, volbách a také jsem za zástupkyní starosty v provincii Alicante, kde je velká část populace mimo španělského původu. Já jsem se snažila motivovat evropské spolupčany, aby se registrovali na radnici, aby mohli, pra- aby mohli hlasovat v evropských volbách a v místních volbách. Nejdříve jsme viděli velice pozitivní reakci, ale pak jsme eh, zjistili, že eh, poměr evropských občanů nešpanělského původu, kteří se účastní vole ve Španělsku, je velice nízký. Moje zkušenost ukazuje, že účast na místní politice napomáhá integraci do eh, místní komunity. Přístup do místní administrativy je obohacující zkušeností jak pro hostitelskou španělskou komunitu, tak pro nás. Za poslední léta Musím ale říci, protože už 15 žiji mimo Británii, ztratila jsem možnost hlasovat v britských národních volbách. To platí pro mnohé další britské občany v evropských zemích v důsledku dlouhodobé trvalé eh, kampaně eh, eh, přes dlouhodobou kampaň ohledně evropských občanských práv. Už to vedlo ke stížnostem na eh, Evropskou, komisaři, eh, na Evropskou komisi eh, k vytvoření petice Let Me Vote a k soudu pro lidská práva. Tato situace vede k tomu, že lidé ztrácají angažovanost vůči Evropě. A dochází k této ztrátě angažovanosti především mezi mladými. Moje tři dcery žijí ve třetím státě Eh, se svými rodinami. Jsou dospělé, ale díky tomu, nebo vlastně kvůli tomu, že žijí v třetím státě, tak nemohou teď hlasovat v žádném z těchto států. Přejeme si, abychom byli bilingvní, abychom byli flexibilní, a abychom měli Evropu, která přijímá občany. Je tedy eh, netolerovatelné, aby někteří občané neměli volební práva, protože to ohrožuje jejich e, budoucnost. Tato nová generace e, potenciálních voličů potřebuje mít univerzální volební právo. Jsou tu i e, další starosti pro mladé e, lidi, jako je jejich práce, e, zdravotní pojištění a sociální jistoty. Není zapotřebí přidávat ještě další z těchto problémů. Jsme rádi, že Evropská komise začala zabývat tímto problémem a že doufáme také, že evropští poslanci podpoří naši petici. I pan Gemeši se jí zmínil o naší iniciativě Let Me Vote. Nyní chci žádat o konkrétní činy. Odstranění diskriminačních časových limitů pro e, osoby s dlouhodobým pobytem v jiné zemi než jejich země původu e, by měla umožnit to, abychom mohli e, hlasovat i ve své zemi původu, například pro britský, ne, britském parlamentu. Když si uchováme naše britské občanství, můžeme současně s tím si rozvíjet vztahy se, eh, s místní komunitou. Jsme politicky aktivní eh, v těchto eh, našich nových domovech, můžeme tam platit daně, ale přitom nemáme možnost ovlivňovat tamní politiku. Nejsem sama, kdo eh, spochybňuje tuto situaci, která způsobuje, že nám jsou upírána práva související eh, se svobodou pohybu. V roce 2012 eh, komise zjistila, že přes 70%, 72% by si přálo hlasovat v jiné zemi a Předtím před několika lety se zjistilo, že přes 60% se považuje za nesprávné ztratit své volební právo z rodné země, pokud hlasuje někde jinde. Hovoří se o tom, že mnoho lidí nechodí hlasovat. My bychom chtěli, ale dá zaznít našemu hlasu v zemi, kde eh, žijeme, v mém případě ve Španělsku a myslím, že mnozí eh, další lidé se mnou souhlasí. Moje dcera je eh, frustrovaná, protože dvakrát po sobě nemohla ve Španělsku hlasovat. A proto si mnozí lidé připadají jako občané druhé třídy, druhé kategorie. Víme, že zde jsou další práva, sociální práva, jako penzijní práva a podobně. My teď žádáme o plnění našeho základního práva v zemi, kde platíme daně, abychom také mohli hlasovat. Lidé Eh, lidé, kteří nepocházejí z Evropské unie, mají mnohdy tato práva, zatímco eh, občané jedné evropské země eh, toto právo v jiné evropské zemi pak nemají. My jsme všichni evropští občané a neměli bychom se vzdávat našich národností nebo národní příslušnosti, ale měli bychom mít možnost ovlivňovat i život v zemi, ve které žijeme, ve které platíme daně zrušení časových limitů pro ty, kdo si přejí nadále hlasovat eh, ve své rodné zemi, by umožnilo, aby se stále cítili činní a aktivní i ti občané, kteří již po delší dobu žijí v jiném členském státě. My například se musíme přihlásit jako bližší občané ve Španělsku a pak nemůžeme hlasovat v jiné zemi což nám pak znemožňuje hlasovat ve svém eh, bývalém britském obvodě volebním. Co se týče svobodného pohybu, velmi eh, usiluji o to, aby tento princip eh, byl úspěšný. Na základě své zkušenosti ze Španělska vidím, že zde jsou ještě velké vizi pro Evropskou unii. Ekonomické potíže, nespokojenost a nepříliš důvěra občanů ve vlády. Vyžaduje to, aby lidé opět cítili Evropu jako něco eh, legitimního, aby chtěli volit eh, své zástupce do eh, Evropského parlamentu a na všech volebních instancích. V této souvislosti bych ráda dodala k těm komentářům z dnešního dopoledne ohledně významu petičního výboru. Myslím, že konají velice významnou zásadní práci, protože jsou nejen hlasem, ale i nadějí pro občany. Slyšeli jsme, kolik tisíc občanů se připojuje eh, k takovýmto stížnostem na nespravedlnosti, eh, jako v případě naší petice. Přejeme si, aby eh, Evropský parlament zaslechl mnohé z těchto hlasů týkající se volební reformy. Ale já teď nežádám jen o to, abychom, abych já mohla hlasovat jako taková, ale abychom všichni mohli hlasovat. Thank you very much, uh, eh, Mrs. Koderil. Děkuji mnohokrát, paní Koderil. Bylo to tak trošku ironické zároveň, když lidi musí dvakrát jít se zaregistrovat k volbám a přitom nemůžete volit ve své vlastní zemi, protože žijete ve Španělsku. Děkujeme také za velice živoucí prezentaci a teď se dostáváme k paní Katrin Kejsejan. Je to zástupkyně ředitele z kolegia Evropského v Paříži a vyučuje právo a ekonomiku na univerzitě v Paříži. Je ředitelkou programu Master. Máte 10 minut. Děkuji vám, paní předsedkyně. E, je skutečně velice příjemné být mezi vámi dnes odpoledne. Pokusím se vám poskytnout především dvě informace ta první se týká určité malé sondáže, která nemá statistickou hodnotu, či výpověď, kterou jsem dělala mezi svými studenty před tímto slyšením a my studentem, studenti mi řekli, že chcete-li skutečně propůjčit srdce, evropskému občanství, protože moji studenti jsou zainteresovaní na evropském právu, na evropské ekonomice. Znamená eh, vzdělat, vzdělávat, informovat a vychovávat. Protože komunikovat ve Francii, eh, to má takovou pejorativní, eh, má to pejorativní význam. To znamená, jak si hodně toho eh, říci, ale neříci v podstatě vůbec nich obsahově. Mohu vám k tomu vylíčit takovou malou anekdotu. Já jsem vyučovala v amfiteátru v době, kdy se podepisoval Eh, nebo kdy se jednalo o návrhu pro evropského projektu, eh, který ještě nebyl schválen, ale návrh byl tady a já jsem řekla studentům, vy si udělejte, co chcete. První den jsem přišla vlastně s 30 stranami, tlustý text a pak jsem přišla s jednou jedinou publikací, celého textu návrhu ústavní smlouvy plus která parta a která strana to udělala, byli to komunisté, kteří navrhovali hlasovat ne. Já jsem řekla, vy si vyberte. Eh, byl to velice, byla to velice malinká brožurka, eh, dvě eura. A jako profesorka jsem vlastně chodila do své kanceláře a vyučovala jsem na, té, na základě této komunistické brožurky. A e, procházeli jsme prostě. A když potom došlo k rozhodnutí, že se provede referendum, týden předtím, týden předtím, to nebylo vážné protože nemůžete skutečně připravit během týdne, aby předem týden dostali tak komplikovaný text, který je tak těžko pochopitelný. Jestliže já jsem potřebovala celý rok pro mé studenty, abychom si to probrali, jistě pochopíte, že to nemohlo stačit pro občany, aby to pochopili během týdne než hlasovali v tom referendu. Možná, že vám může přijít to, co vám teď řeknu, triviální, ale je to vlastně odpověď na to, eh, co jsme poslouchali od dnešního rána a co mi taky řekli mý studenti. A to je návrh, aby ve všech 27 státech Evropského unie, co jakmile eh, evropský občan dosáhne věku, kdy může volit, aby dostal knížečku také pro evropské volby. Je to vlastně z hlediska pohledu je to dobré, je to evropský symbol a nedá vám to žádnou informaci. Mí studenti žádali, aby tam byla jasná informace o tom, co to znamená evropské volby protože sice se hodně hovořilo o tom, že účast ve volbách do Evropského parlamentu po každé klesá, ale dosávat jsem neposlo, neslyšela ani jeden návrh k tomu, jak to změnit. A čili zda by mohla být tato malá knížečka eh, pro evropské volby. Nemusí to být na papíře, může to být samozřejmě na USB klíči. Možná, že je to lepší, aby to bylo na USBčku, protože člověk může mít eh, přímo informace, eh, kteří jsou ochotní využít svého práva volit. A to už je můj první bod a a já se přitom připadám informovaná, tak první bod znamená v jasných a konkrétních eh, slovech říci, jak je, jaké spojení je mezi evropskými stranami a národními stranami. Zda tedy se volí nějaké strany, jak si, které konají tak, jak konají ve svých jednotlivých státech, anebo zda se volí spíše ty eh, strany v Evropském parlamentu. Druhá informace. Je absolutně nezbytné, abychom dostali více konkrétních instrukcí o moci Evropského parlamentu. Myslím si, že Evropský parlament trpí tou skutečností, že když bylo založeno EHS, e eh, tak Evropský parlament neměl skoro žádná práva. A i dodnes existují lidé, kteří si myslí, že Evropský parlament nemá žádná práva a proto by bylo dobré, že by bylo dobré, aby v tom, v nějaké té brožurce, či na tom USB klíči, bylo jasně vysvětleno, jaká práva Evropský parlament má. Eh, protože je třeba vždycky to ukázat na konkrétních příkladech. Za třetí, domnívám se, že je nutno, aby v této knižičce byla informace, to znamená eh, srovnávací záležitosti, aby se vědělo, jak v těch jistě ve zjednodušené formě, jak funguje hlasování, jaké jsou eh, dny voleb, jaké jsou volební kampaně, jak dlouho trvají a tak dále, aby se dalo srovnávat eh, mezi jednotlivými členskými státy mohu vám říct, je to vlastní kamen ve svém, v mé zahradě. Když se mě zeptáte, jak jsou vlastně organizovány evropské volby ve Španělsku, v Dánsku nebo ve Velké Británii, nebyla bych schopna vám to říci. E, čtvrtá informace, třetí nebo čtvrtá, jak jsem se ztratila ve svých poznámkách na tomto USB klíči ta mladá žena či mladý muž, kteří budou záhy poprvé volit, by mohli mít nějaké bydliště a automaticky také jméno, by se tam objevilo jméno jeho evropského poslance, aby věděl, na koho se může obrátit. Alespoň takto to funguje ve Francii a jistě bude třeba najít klíč v každé zemi. A nebo pro USBčku, aby dostal prostě ten budoucí volič mladý eh, možnost, aby se obrátil na svého poslance. Eh, a poslední informace, měla bych ji celou řadu ještě, že je absolutně nezbytné co to znamená konkrétně volit pro Evropský parlament, ale také myslím si, že je třeba říci, někdo to tady už řekl dnes, je prostě mm, něco, kde si uděláte nákupní lístek, že to je prostě něco, kde člověk má pouze práva a žádné povinnosti je třeba si uvědomit, že každý z nás má své povinnosti, aby proto také naše unie fungovala tak, jak by fungovat měla. Děkuji vám mnohokrát. Thank you very much. If I can... Mnohokrát děkuji. Pokud to mohu jen trošičku zestručnit na pár slov, hovořila se důležité věci eh, zjednodušit, eh, informovat a vzdělávat ať už to je volební systém, práva. Děkuji vám mnohokrát, paní Kesedian. Naším dalším hostem je pan Romano Subioto, člen Bruselské londýnské advokátní komory z Kotlibovy advokátní kanceláře. Od roku 2009 je členem advokátní komory. Je to také právník, který se zabývá neangažovaností. Děkuji. Loni jsem hovořil 6 hodin k odvolacímu soudcům odvolacího sou, soudu. A stejně to nebylo úplně jasné, co chci říct. Nyní chci hovořit eh, o Jamesi Prestonovi, který ztratil právo na hlasování, protože déle než 15 let žil mimo Velkou Británii. Je to takový případ jako předtím případ eh, Brita žijící ve Španělsku. Pokud eh, budete pracovat pro nějakou firmu v zahraničí, například když budete pracovat v Evropském parlamentu, tak po 15 letech můžete přijít o své hlasovací právo. To jsem tedy chtěl říci ohledně eh, zastoupení, o demokratickém zastoupení z, z té zákon z roku 1995. Občané Velké Británie na stálem zastoupení, kteří pracují tady, pořád toto právo mají. Na ně se to, mm, toto omezení práv nevztahuje. A také lidé, kteří pracují na, eh, v Radě Evropy, mají toto právo. A to se na ně taky nevztahuje toto časové omezení, ale to je jen takový detail. Když se podíváme na parlamentní diskuze, vidíme, že se jedná o Eh, svévolné zacházení, protože není úplně jasné, eh, jakým způsobem vlastně vznikal tento zákon. Protože původně před 15 lety se ztrácelo hlasovací právo i hned. Tak potom se rozhodlo, že to bude za, po pěti letech eh, absence ve Velké Británii. A pak si vláda řekla, ne, tak to bude 20 let. A pak přišli zpátky konzervativci a prohlásili, ne, bude to 15, dobře, takže teď máme toto pravidlo 15 let a není proto žádný odborný důvod. Když se mnou hovořil pan Preston, tak jsem si říkal, no to je přece jasné porušování lidských práv. Podívali jsem se tedy na eh, kazuistiku eh, Evropského soudu pro lidská práva od roku 1976. Evropský soud pro lidská práva řekl, že pokud eh, britští občané žijí eh, v zahraničí, ať už mají jakékoliv vztahy se svou domácí zemí, ať už tam mají celou rodinu, svou, svůj domov, mohou být eh, tady například jenom přes týden a každý víkend se vracovat, vracet domů. Mohou kupovat stále britské noviny a stále sledovat, co se děje v Británii. Ale tito občané přicházejí o své volební právo. Ale není to porušování porušování lidských práv. Bylo by dobře, kdyby Štrasburský soud konečně začal mluvit něco rozumného, alespoň v oblasti lidských práv. Jako studenti evropského mm, práva a další lidé eh, víme, že je tu právo volně se pohybovat v Evropské unii. Co to znamená? Že se můžete stěhovat nebo jezdit, aniž byste za to byli sankcionováni tomto případě, co je sankcí? To, že ztratíte své hlasovací právo. Co pak to není sankce? Britští soudci si to tak úplně nemyslí. Uvádějí, no víte, ono to hlasovací právo není zas tak důležité. Když o něj přijdete, tak vás to moc neovlivní. Eh, nějak vám to nebrání ve volném pohybu, ale nevšímají si těch nejzákladnějších principů evropského práva. Omezení volného pohybu je omezením i kdyby bylo omezením de minimis. Není zde žádná minimální výjimka. Jakákoliv sankce, ať už má jakýkoliv dopad, je tedy omezením volného pohybu. A volný pohyb je součástí eh, smlouvy, je to eh, článek 45 a od Lisabonské smlouvy, to jsou články 20 a 21. A to platí pro všechny evropské občany. Argument je tedy velice prostý. Je tu určitá sankce, není tu žádná výjimka de minimis. Co, co se tedy má dít dál? Vláda musí oprávnit svou sankci. Musí tedy prokázat, že je to legitimní cíl, za kterým vykonává tuto sankci, a že toto národno, národní opatření je proporční, proporčně vhodné k dosažení legitimního cíle. První otázkou je, když žijeme v Evropské unii, jímž jedním z hlavních cílů je vytvořit co možná nejužší unii mezi občany EU, tak sankcionování občanů Evropské unie eh, za to, že se přestěhovali ze své rodné země, je naprosto skandální záležitostí. Ale nikdo o tom nemluví. A v novinách, v britských novinách, kde se o tom nemluví, i když jsme se o to snažili. Co říká britská vláda ohledně legitimního cíle? Pokud se přestěhujete ven z, britské, z Velké Británie, tak ztrácíte eh, své, svá pojítka, své vztahy s Velkou Británií. V roce 1976 Evropský soud pro lidská práva eh, tvrdil, nemůžete číst noviny, nemůžete se dozvědět, co se děje u vás doma, nemáte dobré spojení se svou zemí, už nemáte přímé, eh, přímé vztahy se svou rodnou zemí. Ale na všechny tyto argumenty můžeme nějak odpovědět. Dobře, můžeme, můžeme říci, že tu není ten legitimní cíl. A co ta proporčnost? Je nezbytné zajišťovat, aby každý jednotlivý britský občan měl své pouto z Velkou Británií a tak, aby mohl hlasovat. A že tedy jakmile odjede z Velké Británie, musí ztratit eh, toto volební právo. Je tedy nutné zajistit, aby lidé měli pojítko z Británií, takže budou bydlet v Británii, aby mohli hlasovat. Pokud pokud člověk žije zde ve Velké Británii, tak se může jít nahlásit eh, na stále zastoupení nebo na ambasádu a může se tam přihlásit k tomu, aby mohl se voleb. Je to tedy aktivní právo. Lidé musí vstát a nechat se registrovat a všichni vědí, že to je práce navíc. Ale lidé, kteří to tak chtějí učinit, by měli mít právo tuto toto skutečně provést. Nejedná se tedy o právo pasivní, nebož aktivní. To by samo o sobě byl takový eh, filtr, který by od sebe mohlo odlišit eh, lidi, tedy britské občany, kteří si nepřejí hlasovat a proto ztratí právo hlasovat. Ale bylo by uchováno hlasovací právo těm britským občanům, kteří si přejí hlasovat v zahraničí. To, co nyní říkám soudcům, je, že eh, britská legislativa dosahuje pravého opaku protože odebírá hlasovací právo těm, kdo si přejí hlasovat a nemá žádný dopad na ty lidi, eh, kteří by nešli hlasovat stejně. Takže eh, tento argument odpadá a bylo to snad pochopeno eh, britskými soudci, bylo to dokonce posláno do Štrasburského a Lucemburského soudu, protože to je opravdu evropská záležitost, tak také k Lucemburskému soudu. Je to prostě tak, eh, že jsme prohráli tuto při eh, u eh, odvolacího soudu a pokud nejvyšší soud Velké Británie nám neposkytne právo se na ně obrátit, tak by to byl konec právní diskuze o ochotě volit nebo o ochotě se angažovat u britských občanů. To, co je poměrně neuvěřitelné, je, že jsme nalezli překážky při každém jednotlivém kroku tohoto postupu. Nejdříve musíte žádat soudní přeskoumání administrativního aktu, takže jsme žádali soudní přeskoumání. To nám bylo odmítnuto. Dokonce nám ani nebylo uznáno právo, aby tento zákon byl soudně přeskoumán. Soudce se ve své zahradě v srpnu na křesle eh, rozhodl, že to není meritorní případ, s tím, že Evropská smlouva evropským občanům dala právo hlasovat eh, v evropských parlamentních volbách. Ale o tom my jsme vůbec nejednali. Evropské právo brání tomu, aby lidé byli zbaveni eh, práva hlasovat, pokud jsou mimo Velkou Británii. Aha. Až nakonec jsme tedy od jednoho synosudce dostali toto právo, při jsme ale prohráli, žádali jsme tedy vyšší soud, aby, abychom se mohli dostavit předně, naše, naše odvolání bylo odmítnuto, nakonec bylo ale slyšení, byly, bylo nám umožněno, abychom toto slyšení provedli, u vyššího soudu tam jsme to zase prohráli. A žádali jsme písemné povolení, abychom se mohli odvolat k nejvyššímu soudu to jsme také prohráli. A nyní jsme tedy v, tom v tom posledním stádiu celého eh, postupu. To tedy několika málo slovy je vykreslení toho, co jsem vám chtěl nastínit. Velice mě zaujala vaše prezentace, myslím, že lidská práva nám ukazují, že tu 40 precedentů. Evropské právo nám dává argumenty, které musí zvítězit. Já vím, že to je vysoce politická věc. Evropská komise také vynesla některá, některé rozhodnutí, ehm, znějící v tom smyslu, že to není otázka evropského práva. A já bych chtěl opravdu podnítit Evropské instituce k tomu, protože, jak se zdá, soudci se obávají do tohoto tématu vůbec pustit, aby tedy Evropské instituce přišly s takovýmto návrhem. Já jsem eh, britský občan, ale skoro nikdy jsem nehlasoval eh, Hlasoval jsem v Británii pět eh, dní poté, co mě bylo 18 v roce 79 a pak jsem pořád žil mimo Británii, takže jsem už více nehlasoval. Jsem tady produkt, produktem té generace, kterou vy jste popsala. Eh, ať už se tedy bržíci ve Španělsku nebo v Bruselu, vypadá to takto. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane Subioto. Jak se zdá, je to velice komplikovaná věc. Evropské instituce musí přijít s nějakými návrhy a je třeba dále diskutovat. Nyní předám slovo paní Kjáře Adámo vedoucí oddělení pro občanství Unie a volný pohyb osob z Generálního ředitelství pro spravedlnost Evropské komise. Máte slovo na pět minut. Um, Děkuji. Jako poslední řečnice eh, této podiové diskuse, mohu již zareagovat na jisté věci, které zde dnes zazněly a rovněž se pokusím vám popsat, jaká je role komise v rámci všech těchto záležitostí. Paní Macony ještě ve svém úvodním projevu řekla, že Lisabonská smlouva posiluje roli Evropského parlamentu, ale také roli občanů jako politických aktérů. Dnes dopoledně jsme změňovali občanskou iniciativu se všemi těmi omezeními, která tam jsou, ale zmiňovali jsme ji jako důležitý instrument politické účasti. Článek 10 smlouvy říká, že každý občan má právo se účastnit politického života v Evropské unii. Komise přispěla do této diskuze tím, že v roce 2010 předložila zprávu o občanství, ve které analyzuje některé hlavní překážky a rovněž ve které předkládá některá konkrétní návrhy, jak řešit problémy, které mají občané v svém každodenním životě i jakožto političtí aktéři. Tato, tato opatření mají v sobě tři elementy. Klíčový pojem zde byla informovanost občanů, dále provádění a prosazování smlouvy a třetí věc legislativa a apel na klíčové aktéry v Evropské unii, aby se zasazovali o úspěch tohoto záměru, tedy politické účasti. Dnes Evropská unie zveřejňuje novou anketu Eurobarometru o unijním občanství. Toto děláme pravidelně, je to důležitý nástroj pro eh, cestu, eh, po které jsme se vydali. Jedna třetina evropských občanů má pocit, že je dobře informovaná o svých právech. Pouze jedna třetina. Dvě třetiny Tedy dvě třetiny evropských občanů říkají, že dobře nerozumí tomu, co se odehrává v rámci voleb do Evropské unie, jakým způsobem se vybírají kandidáti a tak dále. V celé řadě zpráv ovšem zjišťujeme, že vědomosti Evropské unie nejsou nutně doprovázeny tím, že by vedly nutně k větší účasti ve volbách, a to ani ve volbách do Evropského parlamentu. Co děláme my jako komise? Komise samozřejmě podporuje informovanost a rovněž aktivity, které vzdělávají občany, například Evropský občanský program, dále různé akční programy a komise letos rovněž navrhuje, aby Rok 2013 byl prožíván jako rok evropských občanů. Nyní v roce 2013 je více než kdy jindy důležité posílit povědomí občanů o jejich občanství a rovněž evropským občanům naslouchat, abychom znali jejich názory a mínění. Z tohoto důvodu jsme Minulý rok provedli obšírnou veřejnou konzultaci, kde jsme se sbírali celou řadu nápadů a myšlenek, které hodláme zohlednit a které zapracujeme do dnešní zprávy o občanství, kterou předložíme v květnu. Tento rok je důležitým rokem pro komisi. Máme úkol, a nejenom my, ale vy všichni, se obrátit na místní úroveň. Komise se nyní snaží oslovit celou řadu občanů, městských úřadů a hovořit s těmito aktéry o jejich představách, o unijní občanství a o tom, jak vidí budoucnost Evropy. A další věc, předřečník to již zmínil, provádění a prosazování. To je samozřejmě jedna z nejdůležitějších rolí komise s ohledem na smlouvu možnosti kandidovat při volbách, například při komunálních volbách v jiném členském státě. Přijali jsme opatření pro provádění této legislativy, neboť my neustále vidíme, že členské státy mají jisté potíže v této oblasti. Některé členské státy například zavedly kritérium bydliště které musí občan splnit, než nabide práva volit. Nebo například požadují, aby byl občanem vystaven národní občanský průkaz, či aby splňoval jistá registrační kritéria. Jsou to sice malé překážky, ale má to konkrétní dopad na situaci občanů. S těmito členskými státy jsme zahájili jednání o této věci a již zjišťujeme jistý pokrok co dále činíme v této oblasti? V některých členských státech jsme zjistili, že tam neexistuje možnost pro evropské občany, aby vstupovali do politických stran eh, nebo aby takovéto strany zakládali. Politické strany jsou hlavní platformou pro vyjadřování politického mínění, politických názorů. Eh, politické strany jsou z tohoto podle velmi důležité a je důležité, aby občan měl právo vstoupit do strany. Proto jsme zahájili s členskými státy dialog eh, o tomto tématu. A další věc, operativní oblast eh, komise předkládá návrhy legislativy Minulý rok Rada ministrů konečně přijala změny pro zjednodušování postupů v rámci kandidatur v evropských volbách a rovněž jde o to podpořit zapojení do voleb. Anketa Eurobaretma ukazuje, že 8 z 10 občanů by šlo volit. V případě, že by mělo více informací o programech stran a o kandidátech a rovněž o tom, jak se tyto programy projeví v jejich každodenním životě. Rovněž si přeji více informací o volbách jako takových. Já vítám záměr, že komise se bude snažit se tomuto i nadále věnovat a provádět v členských státech odpovědající kampaň. Ale sami členské státy na tomto pohledu sehrávají důležitou úlohu. Pokud náš členské státy nepodpoří, nikdy nebudeme moci tento náš úkol splnit. Potřebujeme podporu členských států, potřebujeme podporu orgánů národní a místní zprávy. To je důležité poselství, které rovněž vzešlo již z projevu předřetníků. Bylo tady zmiňováno, jak důležitá je úloha orgánů místní zprávy. Výbor regionu před 14 dny přijal důležité stanovisko, které se týká politické účasti. Prosím, pročtěte si ho. Je v něm mnoho dobrých nápadů. A dále otázka odejmutí volebního práva. Zde si myslím, nemusíte dělat příliš velké starosti, protože pokud se neobrátíme na, že, že v případě, že bychom se tady neobrátili na soud, že by ta diskuse i hned ustala. Já si myslím, že na evropské úrovni rozhodně neustane. Existuje tady tlak z různých stran, kde se, když jsou snahy, aby se toto neustále tematizovaly. Samotná komise minulý rok řekla, že provádění národních voleb je v kompetenci členských států. To je samozřejmě skutečností. Ale zároveň říkáme, že pokud občané se nemohou účastnit národních voleb, tak nejsou zastoupeni na radě ministrů, protože v národních volbách se volí vláda a tím pádem nejsou zapojeni do politického života v Evropě a tímto způsobem jsou vyloučeni právě díky tomu, že vyložili práva na svobodu pohybu. Děkuji, čas se nám nachyluje, takže bych ráda předala slovo výboru eh, právního výboru a náhradníkovi na petičním výboru, panu Hafnerovi. On byl jedním, kteří se věnovali občanské iniciativě v Evropském parlamentu. Je aktivní již po více než 13 let v různých eh, nevládních organizacích, které se zabývají tématem účasti občanů. Máte pět minut. Děkuji, paní. Děkuji, já vám chci poděkovat za pozvání. A Protože určitým způsobem, tady hovořím jako poslední, mm, pokusím se se na to podívat ve větší šířce. Evropa částečně prožívá takový neklid, občané jsou na ulicích, protestují. A částečně to je i projevem toho, že mají pocit, že jejich hlas není slyšet dostatečně silně v evropské politice. Omlouvám se, že mluvím anglicky, já teď přijdu do Němčiny. Takže eh, já se budu moci německy lépe vyjádřit a rovněž dám možnost tlumočníkům, aby mohli pracovat. Mám veliké starosti a obavy. Ty už si E, my se zaujímáme, zaobíráme různými ústavními záležitostmi, ale málo sledujeme, jak se to vyvíjí zvenku. A zvenku to vypadá tak, že celá řada otázek již se neřeší e, a již se nerozhoduje ve vnitrostátním měřítku, ale na evropské úrovni ale občané nemají eh, dojem, že mají možnost to nějakým způsobem spolu ovlivnit a to vede eh, k určitému znechucení politikou. Například eh, v kontextu evropského volebního práva. Domnívám se, že to, co tady bylo mnohokrát řečeno, Eh, že prostě lidi, kteří propadnou mříží volebního práva tím, že přijdou z jedné zemi do druhé, v té své již nemohou volit a v té nové ještě nemohou volit a to by prostě nemělo být. To by mělo patřit ke statutu evropského občana, že každý občan, každá občanka má možnost využít svého volebního práva. Za druhé, když hovoříme o volebním právu, domnívám se, že bychom se měli postarat o to, aby voliči viděli užší souvislost mezi tím, koho volí a jak to ovlivní evropskou politiku. Proto jsme v Evropském parlamentu schválili usnesení, protože chceme aby prostě jednotlivé strany kandidovaly svého špičkového kandidáta i pro představitele komise, aby nakonec prezident komise prostě byl někde vyjednán za zavřenými dveřmi, které ho nikdo neznal předtím, ale měl by být podrobeň vlastně již v té volební kampani měl by se dostat do povědomí občanů a to by posílilo také jeho známost v očích občanů a jistě i jeho demokratičnost a legitimitu. A teď je statut evropských politických stran. E, my musíme učinit velká rozhodnutí. Můžeme to použít jako prostředek ochranu pro konkurenci. To znamená, mají být připuštěny pouze takové strany, které již v Evropském parlamentu jsou zastoupeny a v řadě také národních parlamentů. V tom případě můžeme vyloučit eh, Samozřejmě strany mají vždycky možnost eh, se slučovat v nové strany a uh, usilovat o volby, ale neměli bychom tady dávat příliš vysoké tedy překážky a o tom v současné době se radíme na výboru aby evropské, pro evropské politické strany chtějí-li přijmout tento statut, skutečně se řídili interním demokratickým procesem. Není možné, aby se stali členem sněmovny aniž by je občan proto zvolil a aniž by například nějaká strana ho třeba zvolila. Jenom proto, že prostě by se členovi Národní strany líbilo poslat toho a toho zrovna do Evropského parlamentu. Ne. Je třeba, aby byl kandidát demokraticky nominován a nikdo nemůže se stát členem Evropského parlamentu, kdo neprojde vlastně volič s kým eh, souborem a zároveň také eh, celým tímto demokratickým procesem. My jsme mohli snížit dramaticky překážky. Jistě si vzpomenete, že Eh, tady existovala snaha 300 tisíc eh, ček. Eh, my jsme chtěli, se nám podařilo pak prosadit, aby bylo 700, ale vidíme, kolik byrokratických překážek tady ještě existuje. A vidíme, že takřka tři čtvrtě roku se nepodařilo etablovat natolik sběrný systém online, onlineový, a protože nebylo k dispozici dostatek kvalifikované síly. A e, to, že máme pocit, že tyto záležitosti jsou pojednávány macežsky, zatímco pro jiné záležitosti se peníze vydávají. A my e, v petickém výboru, ve výboru pro petice e, potřebujeme, aby tady byly prostě skutečně také k dispozici. My Mm, jsme občanům nejblíže jako výbor pro petice. A dovolíte-li mi, abych tady konstatoval ještě poslední záležitost. Domnívám se, že v současné době příliš mnoho na občana nakládáme na východě, na západě. A sice tak, že ze zhora se všechno přímo technokraticky dělá. A myslím si, že, a to bych si alespoň já přál, abychom v Evropě po příštích volbách vytvořili určitý konvent, který by se snažil zavést stabilitu, solidaritu, veškeré ty fiskálně politické otázky, ale také otázka silnější účasti občanů. Já si vzpomenám, že ještě před posledními volbami jsme tady měli v posledním článku 6, eh, kde se volalo po silnější účasti občanů, po silnější Evropě a abychom skutečně statečně přes takovou změněnou smlouvu občanům toto dali do ruky. A to je moje poslední slovo k Evropě občanů. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane Hafnere, za eh, váš důležitý příspěvek. A nyní mohou klást dotazy členové Evropského parlamentu a následně budou odpovídat účastníci, pokud to bude možné. Prosím, mluvte stručně, abyste umožnili co možná nejvíce lidem se vyslovit jen na dvě minuty. Někteří poslanci už žádali o slovo, jsou tu v řečnickém seznamu paní Kolarská Bobinská především a potom pan Andrew Duff a potom pan Čaba Sogor. Máte slovo. Uh, you mentioned that it's very important to Zmiňovali jste se, že je velice důležité informovat občany o tom, jak parlament a tak dále pracují. A já se teď chci zeptat všech panelistů. Jak hodnotíte úlohu našich informačních kanceláří, protože Evropský parlament má celou síť informačních kanceláří v jednotlivých zemích. Oni by měli informovat občany o tom, jak parlament funguje. A myslím, že bychom měli vyjádřit naše přání a přemýšlet o tom, jak dynamizovat jejich činnosti a jakými konkrétními činnostmi, co vlastně od nich čekáme v následujícím roce před volbami. To je tedy můj dotaz jak tato instituce eh, funguje, jak můžeme co možná nejvíce ovlivnit eh, naši komunikaci, co dělají informační úřady. A myslím, že by bylo úplně nejlepší, aby tyto případy jako akta byly lépe představovány eh, evropským občanům, aby viděli, že Evropský parlament může být velice důležitý víc než ty brožurky. Pan Andrew Duff. Dvě minuty. Já jsem zpravodajem Evropského parlamentu ohledně volební reformy. A doufám, že mě tedy bude možné dovoleno, možné, mm, umožnit hovořit déle, abych mohl vysvětlit některé politické a právní problémy, kterými se snažíme eh, prodrat při reformách. Někteří z vás o tom vědí, že v výboru pro ústavní záležitosti jsme se snažili vytvořit pro rok 2014, pro volby v roce 2014, evropský volební obvod, ve kterém by se uh, volilo 25 členů Národního parlamentu, kteří by byli z nadnárodního seznamu volebního. A e, to by umožnilo evropským politickým stranám, aby vedly kampaň jako skutečné strany. E, v současné době takto jednat nemohou. Bohužel duch vládnoucí v parlamentu se postavil proti tomuto návrhu. Evropská socialistická strana, myslím, že tu stále ještě má svého zástupce a EPP, která tu nemá zástupce, se postavili proti takovéto volební reformě pro volby do Evropského parlamentu. To je tedy první věc. Mezi námi eh, panuje eh, velká rezistence vůči reformám. A za druhé, rozšíření eh, volebního práva na osoby, které žijí v zahraničí, jak o tom hovořil pan Subioto nebo Jacqueline. Já jsem v této souvislosti navrhoval, aby parlament inicioval zprávu na základě článku 25 smlouvy o fungování EU. A to v souvislosti s rozsahem evropských občanských práv a článkem 20.2 Evropské smlouvy, aby členské státy musely koordinovat svou odpověď což je přesně ten problém, který zde byl vysvětlen, aby nikdo tedy nebyl zbaven práva hlasovat v Národním parlamentu. Doufáme a také doufám, že toto postoupí dál, protože EU chce přistoupit do ECHR, a článek 3 prvního protokolu stanoví, že lidé by měli mít možnost se vyjadřovat svobodně eh, svobodně ohledně eh, toho, kde chtějí volit. To není vystýkající se přímo EU, ale ECHR takže to je o pole působnosti Evropského soudního eh, dvora, který v této věci eh, může eh, rozhodovat kolektivní spory. Já si myslím, že jich tu pár bude. Jedná se tu o judikaturu o volném pohybu ve které se píše o tom, že ECHR má být aplikováno direkt, eh, přímo mm, a že toto je povinnost. Je tu tedy určitý tlak na eh, reformu. A tento tlak eh, je třeba ještě posílit, ten, aby se nám podařilo se vymanit z tohoto nedostatku do nějž jsme zabředli, myslím, nešťastnou náhodou, spíše než eh, ze zlé vůle. Ale je to mm, zlá nehoda a je zapotřebí situaci napravit, aby mohla demokracie vzkvétat. Děkuji vám, pane Dafe. Pan Čaba Sogor, dvě minuty. Já uh, omlouvám. Já se omlouvám, je mi líto, že pan Isturis Lepes odešel, hovořil o evropských záležitostech, eh, evropských volbách. A v průběhu celého mandátu, nejen před volbami, je to důležitá věc. Naši voliči se nás vždy ptají na místní záležitosti. Místní záležitosti jsou ty skutečné, ty pravé evropské záležitosti. A já jsem se uh, ptal dnes ráno a dostal jsem na to takové odpovědi od komise a od parlamentu jako vždycky, ano, to je takový národní či státní problém. A, a někteře, někteří lidé ztratí občanství, jiní jsou diskriminováni, protože jejich dědeček prohrál válku a nemají e, svůj majetek a lidé nemohou využívat své staré symboly. Jistě, ta odpověď, kterou dostáváme, se opakuje, ale dnes to, o čem hovoříte, eh, to, co o čem hovoříte, znamená, že Evropský parlament má své kompetence. Proč bychom tedy nemohli mít na naší úrovni nějakou iniciativu nebo návrh zákona nebo e, něco podobného, jak to bylo v souvislosti v souvislosti s, se záležitostí Romů. Místní problémy, to jsou ty skutečné evropské problémy. Ne ty, které stahujeme z iCloudu na naše počítače. Proč proč dostávají Evropané polovinu pomoci, co Evropané? Děkuji. Je tu ještě nějaký jiný poslanec, který by se rád na něco otázal? Prosím, a učiňte tak nyní. Mám dva dotazy prostřednictvím Twitteru. Může Evropský parlament obejít nedostatky článku 50 charty a za druhé také přes větr. Chceme vědět, zda podpoříte plná volební práva pro mobilní e, pracovníky e, v místě nebo v zemi jejich pobytu. Slyšela jsem pana Sogora, hovoří o místních problémech evropské úrovně. Všichni jsme evropští občané, mým, já také. Mým hlavním právem je svobodně pracovat, pohybovat se. A toto mi je upíráno v mé vlastní zemi na Kypru. O jakých lidských právech tedy hovoříme? E, práva jsou porušována a je zapotřebí, aby Evropa skutečně za toto bojovala, aby ukázala e, Evropanům solidaritu. Solidaritu vůči těm Evropanům, kteří trpí takovouto diskriminací. Jak tedy překonat tyto překážky? porušování práv. Otázek je hodně, ale času málo, protože paní eh, Redink je za chvíli mezi námi. Prosím nyní panelisty, aby se pokusili odpovědět na dotazy, které vám byly položeny ze strany poslanců a mnou. Začneme od prava doleva. Ale prosím, jen velice stručně, protože paní Macony již je zpátky. A paní Macony oznámí paní Reding a paní Reding bude mít eh, následně tiskovou konferenci a my potom budeme pokračovat. Prosím, zůstaňte ještě ještě po prezentaci paní Reding. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já se budu snažit být stručný. Je mi líto, že diskuse o evropském občanství zatím neměla příliš mnoho příležitosti diskutovat eh, s publikem, protože to by bylo asi nej, nejvýznamnější eh, bude to tady, no ale já tady bohužel potom už nebudu. Takže eh, je třeba eh, uvědomit si eh, také obnovit určitá práva evropských občanců a vyřešit otázku práva volení občanů pro národní volby, když tito žijí v jiné zemi a nebo když eh, žijí eh, v jiné země, ale taky by tam rádi volili zástupce do příslušných národních parlamentů. Vidíme, že stále více lidí opouští svou zemi z nejrůznějších důvodů. Někdy je to kvůli ekonomické krizi, ale je třeba, aby tito lidé dostali právo v jak v zemích jejich původu, tak v zemích, kde se právě nacházejí pro volby 2014 tady často zazněla otázka eh, slabé účasti ve volbách ze strany občanů. Eh, myslím, že je třeba konstatovat, že je často politování hodné, eh, že prostě mm, lidé, voliči dávají přednost nitrostátním než evropským volbám a to byl vždycky také bod naší kritiky a my se pokusíme, aby v roce 2014 se do středobodu pozornosti skutečně zůstaly evropské záležitosti. Bude to ale samozřejmě také záviset na tom, jaká strana bude u voleb my se domníváme, že eh, tyto volby budou rozhodně důležitou výzvou. My jsme ještě nepokři, nepop, nepřekonali finanční krizi z roku 2008, co se týče finančních trhů, co se týče hospodářského růstu, co se týče práva žen, co se týče zaměstnanosti mládeže. To znamená, máme tady sto dostatek výzev pro to, abychom mobilizovali evropské občany. Můžete počítat s námi, že my budeme mít svého kandidáta a rozhodně ho postavíme do evropských voleb. Děkuji vám mnohokrát. Mrs. Adamo, you have the floor for your brief... Paní Adamo, máte slovo, jenom na stručný komentář, prosím. Já bych se ráda vrátila jen k těm otázkám. Úloha Evropského parlamentu jeho informačních kanceláří, to je spíše pro paní Papadopoulu. Ale co se týče zastoupení komise, ano, určitě mají zásadní úlohu tyto informační kanceláře pro komisi a jsou významné eh, v, v té síti eh, Eh, Evropa občanů a potom otázky z Twitteru. Lze nějak obejít tyto eh, potíže? No tak přece se nebudete ptát strážce smluv, jak obejít eh, takovouto situaci. A zda podporujeme hlasovací práva pro občany, kteří žijí mimo svou zemi původu. Ano, to je věc, o které třeba přemýšlet. Je tu celá řada možností. Můžeme využít eh, toto, mm, tento výkon volebního práva v zahraničí i v souvislosti s tím, co říkal pan Dav, článek 25 například, podívat se na, eh, na možnou koordinaci mezi členskými státy, takže to je, myslím, eh, hodně, hodně prostoru pro další přemýšlení. A myslím, že teď je tu už paní komisařka Samozřejmě velice eh, ráda budu odpovídat i později na vaše dotazy. Myslím, že bychom teď měli přerušit eh, otázky a odpovědi. Víme, že nám bude tak pět minut eh, chybět a budeme pokračovat v těchto otázkách a odpovědích po té, co promluví paní komisařka Vivian Redding. Thank you all again. Thank you all. Thank you for your participation, for your contribution. Děkuji vám všem, děkuji za vaši účast, za vaše příspěvky eh, k tomuto celodennímu slyšení o evropském občanství. Nyní čekáme na závěrečné poznámky. Víme, že má promluvit paní místa předsedkyně komise Vivian Redding. Slyšeli jsme, jaký význam má myšlenka evropského občanství a jak je zapotřebí posílit evropské občanství, jak je podporovat, jak podporovat eh, demokratickou účast evropských eh, občanů. A nyní si můžeme vyslechnout od paní komisařky, co v tomto Eh, aspektu komise připravuje. Děkuji vám mnohokrát, dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci. Jak se možná nejlépe využít eh, evropské občanství? To je skutečně vhodný eh, titul ve vhodné době. Právě probíhá Evropský rok občanů a blíží se 20. výročí evropského občanství. Chceme proto využít a je vhodné využít toho, čeho jsme dosáhli z nové perspektivy. Abychom tedy mohli využít toho, co máme. Maastrichtská smlouva eh, pravděpodobně nebyl, neposkytlačnou všechno včas, že jsme doufali před 20 lety, ale nezapomínejme na to a nezatracujme to, co se stalo před 20 lety. Vytvořil se status pro všechny eh, Evropany a tím, že k tomuto statutu eh, bylo přidáno mnoho dalších eh, práv, základních práv, hlasovacích práv, volného pohybu, bylo jasným signálem. Bylo tedy jasně poznat, že Evropa není jen trh, že to není jen oblast volného obchodu mezi národy. Já to opakuji pořád kolem dokola ale pořád to někoho překvapuje, protože to možná slyší poprvé. Nicméně, tato základní myšlenka a čin byly předloženy na stůl a Evropa vstoupila do oblasti rovných práv pro všechny občany. Před Maastrichtem Evropané byli jen ekonomičtí aktéři měli Evropské hospodářské společenství. A před 20 lety občané Evropské unie byli zrozeni. Civis Europeus sum. Jsme evropští občané. Pokud to nebyl přímo skok, tak to byl alespoň velký krok k integraci. Evropský eh, soud také potvrdil opakovaně tuto novou situaci a v mnoha rozhodnutích od milénia potvrdil, že evropský občan má, je tedy základním statusem pro občana národního státu. Je zapotřebí, abychom přešli k mnoha dalším krokům, abychom mohli znovu posílit evropské občanství v Evropské unii. A věřím, že tento evropský rok společně s 20. výročím a společně s přípravou evropských voleb je opravdu správnou chvílí k tomu, abychom postoupili vpřed. A co to má znamenat, postoupit vpřed? Má to znamenat, že máme přijmout velice konkrétní kroky takové kroky, kterým budou občané rozumět. Je třeba využívat hmatatelné příklady a e, ukázat občanům, co to jsou ta jejich práva, že tu jsou pro jejich prospěch, že prospívají jejich životu, že jim poskytují příležitosti a že tato práva jsou středobodem evropské integrace. Proto je tak důležité se zaměřovat na to, aby občané znali svá práva. Jedna věc je zajímavá. Hodně nebo mnoho občanů Unie, a byl nedávno uveřejněn Eurobarometr o tom, to tématu, je to opravdu zajímavý údaj, který vzešel z Eurobarometru. Co to znamená být evropským občanem? Lidé jsou rádi, že jsou evropští občané, ale nevědí, co to znamená. A myslím, že je skutečně povinností, abychom vysvětlili občanům, co se skrývá za tím, že jsou nejen eh, státní příslušníky členského státu, ale také příslušníky celého kontinentu. A to bylo právě mým cílem v roce 2010, když jsem uveřejnila první zprávu o evropském občanství společně s 25 velice konkrétními a schůdnými opatřeními zaměřenými na to, aby život občanů byl snadnější. Já chci poděkovat Evropskému parlamentu a evropským poslancům za to, že individuálně a kolektivně pracovali na těchto návrzích, proto aby se staly pro občany skutečnosti v jejich všedním životě abych uvedla několik konkrétních příkladů té blízkosti eh, občanů Zdravotní péče obecně. Lidé eh, raději přijímají zdravotní, nebo konzumují eh, zdravotní péče v blízkosti svého domova, ale kvůli určitým druhům péče potřebují je do zahraničí, nebo nejbližší nemocnice může ležet za hranicemi. je tedy blíž než eh, nemocnice v jejich eh, zemi. A proto je zapotřebí, aby do konce roku určitá pravidla o přezraniční zdravotní péči byla začleněna do národních eh, legislativ aby se zde zlepšila jak možnost volby pro občany, tak aby si občané skutečně mohli prožít to, že jsou vítáni, pokud přejdou hranice kvůli péči. Za druhé je to eh, ochrana spotřebitele. Víte, že se snažíme zajistit mnoha opatřeními správnou transpozici poslední směrnici o e, spotřebitelských právech. Tato pravidla mají posílit spotřebitelská práva, mají předcházet podvodníkům na internet, práci podvodníků na internetu, aby e, lidé nemuseli e, nakupovat cestovní pojištění, které si nepřejí, nebo jiné podobné produkty, které si nepřejí, aby všichni měli 14 dní na rozmyšlení. Pak je to konzulární ochrana. Předložila jsem návrh, ke kterému parlament vydal své stanovisko a nyní se diskutuje na radě. Tento návrh je zaměřený na zlepšení asistence evropským občanům, kteří se odstli v krizové situaci anebo e, v každodenních potížích e, mimo Evropskou unii. Pak právo na nediskriminaci v konzulární ochraně si myslím, že bude jedním z hlavních eh, případů celoevropské solidarity. A lze tento příklad, a doufám, že tedy se stane součástí národního práva, vnitrostátního práva už za volební kampaně. Vidíme například, co se děje v Japonsku, Líbii, Sýrii, Evropská koordinace vyjasní, co vlastně evropští občané mohou očekávat od konzulárních pracovníků. Volný pohyb a základní práva. Když jsem si volila toto téma, velice jsem se už se věnovala tomu, aby směrnice byly správně implementovány členskými státy. A nemusím vám vysvětlovat, jak bylo šokující zjistit, že se tomu tak neděje. Od té doby byla vykonána obrovská práce a vím, že většina členských států skutečně plní ta pravidla která jsou součástí směrnice o volném pohybu, anebo vyplývají z rozhodnutí soudního dvora. Dalším bodem je informovanost občanů. I zde bylo vykonáno mnohé pro zlepšení informovanosti občanů, i prostřednictvím Europe Direct a Juž Europe, kde se situace velmi zlepšila a myslím, že to bylo dnes ráno zdůrazňováno. Nicméně je třeba, abychom eh, pokračovali dál v našem úsilí a je zapotřebí, aby v tomto roce, eh, evropském roce, eh, občané získávali více znalostí o Evropě. Pořád ještě mě šokuje, že i lidé, kteří se zajímají o Evropu, nevědí, například o Europe Direct, anebo o portálu Use Europe. Proto by bylo tak důležité, aby tyto poznatky se dostaly až k našim občanům. To jsou naše úspěchy, ale nesmíme eh, zůstat spát na vavřínech. Volný pohyb v EU je právem a je zajímavé se podívat na výsledky eh, posledního průzkumu Eurobarometru. Pokud eh, občané porozuměli jednomu právu, tak je to právě toto. Právo na volný pohyb. Občané vědí, že mají právo volného pohybu a právo nebýt diskriminováni. Ale pořád ještě vědí, že také mají problémy v souvislosti s tímto právem. Buď je to nadměrnou administrativní zátěží, na to musíme pracovat. A velice soucítím s ideály, které zde zazněly při e, veřejné konzultaci e, v květnu, kde spousta občanů se vyjádřila a poskytla nám své názory. Jedním z těchto názorů bylo například, že zaměstnanci v místní správě si musí znát práva občanů, kteří spadají do její zprávy. Nikdy se to tak ale nestává. Jak mohou občané aplikovat nebo využívat svá práva, pokud zaměstnanci tamní samozprávy je sami neznají? Co se týče snižování administrativní zátěže, je například zapotřebí snížit při stěhování občanů z jedné země do druhé chci předložit eh, kolem Vánoc eh, návrh na zjednodušení formalit eh, ohledně přijímání určitých dokumentů, například rodný list, odací list, úmrtní list. To neznamená, že Rada chce měnit pravidla pro sňatky v členských státech. To prosím, tuto diskuzi prosím neotvírejte. Ale takováto věc zjednoduší život občanům, protože dokument je dokument a měl by být jako takový uznán. Někdy jsou příliš složité procedury eh, ověřování dokumentů. A je třeba tuto zátěž snižovat, je třeba zjednodušit požadavky, které se týkají například kopírování, překladů. Prosím, až se vám dostane tento návrh na stůl, snažte se jej eh, zpracovat co možná nejdříve, abychom jej mohli převést do reality. Potom, jaká konkrétní řešení můžeme mít? Je také zapotřebí se podívat na jiná témata, na souvislost například s identitou občanů, na práva občanů e, s dlouhodobým pobytem. Možná se můžeme společně na toto všechno podívat a dostat se tak kus dál. Hlavní obavou lidí je dnes, a to je také patrné z Eurobarometru, 9 z 10 evropských občanů hovoří o tom, že nezaměstnanost nebo ekonomická situace je jejich největší obavou. Proto musíme ukázat občanům, že nejen bojujeme proti krizi, ale také bereme v úvahu jejich konkrétní obavy o nezaměstnanosti mládeže. Například tu máme takzvanou garanci mládež, což znamená, že mládež do 25 let by měla dostat kvalitní nabídku eh, práce nebo stáže nebo dalšího vzdělávání eh, do několika měsíců po opuštění oficiálního vzdělávacího procesu. Eh, je také zapotřebí usnadnit vstup na pracovní trh. Kromě jiného je velice zajímavý eh, výsledek sírobarometru. Dvě třetiny Evropanů mají za to, že volný pohyb v EU přináší prospěch hospodářství v jejich členském státě. A to je spíše dlouhodobý výsledek. A ukazuje to, že občané jsou někdy realističtější než politici na národní úrovni. Tím uzavřu onu Celá tato otázka volného pohybu tedy nadále bude jednou z nejhlavnějších priorit. Vím, že jednou z priorit parlamentu je, jsou také evropské volby. A také nízká účast na evropských volbách. Víme, že průměrně se zúčastnilo jen 43 voličů za minulý voleb. A překvapivý byl věk těch, kdo nepřišli, což byli především mladí. Zatímco ti starší šli hlasovat eh, v mnohem více případech než mladší generace. Na to musíme zapracovat. Od minulého prosince, kdy Rada a parlament podpořili můj návrh na to, aby eh, evropští občané mohli se účastnit voleb eh, s aktivním volebním právem. To je tedy téma do voleb 2014. A další téma je na co se zaměřovat v evropských volbách. Většinou se jedná o velmi národní témata spíše než evropská. Proto musíme posílit evropský rozměr tím, že budeme občanům pomáhat lépe porozumět vztahům mezi politickým procesem na evropské národní úrovni. Budeme zaměřovat naši diskuzi na evropský význam přitahovat eh, zájem médií k tomuto tématu, ukazovat kontext. A Evropská komise záhy přijde s doporučením o tom, jak posílit transparentnost evropských voleb. Například vybízíme členské státy, aby, eh, aby jednotliví kandidáti uváděli svou příslušnost k národní i evropské straně. A nyní k panu Dafovi se um, otáčím, a to je to zbavení těch volebních práv eh, při životě zahraničí. To je diskuze, která zde probíhla dnes odpoledne a je to také téma, které je velmi prioritní v mém osobním programu. Hovořím o tom s vládami, kde tento problém trvá. A Chceme se tím skutečně zabývat, bereme vážně e, tuto situaci. Je zapotřebí se zamyslet nad tím, co jste řekli dnes odpoledne a navrhnout konkrétní řešení. Konkrétní řešení. Zpráva o evropském občanství bude předložena kolem 9. května letos. Opět bude obsahovat řadu konkrétních prvků toho, jak provádět eh, v praxi toto vše. Ale především eh, je zapotřebí, aby fungovala jako nástroj dalších eh, informací. Opravdu jsem přesvědčena, že Evropa budoucnosti, kterou chceme budovat a kterou budeme muset i reflektovat při naší volební kampani. Eh, podívejme se, podívejme se na to, jak by měly být budovány spojené evropské státy Evropy. Tuto politiku nemůžeme provádět bez jasné podpory eh, občanů Nejedná se jen o ekonomickou měnovou unii, ale o občanství, o pocit sounáležitosti. Skutečně potěšil výsledek eh, zkoumání Eurobarometru, který ukazuje, že obrovská většina evropských občanů se cítí být evropskými občany. To je dobrý výchozí bod a cítí se být evropské občany ve většině členských států. Ale je třeba, abychom vyřešili ještě ty problémy, které spočívají v tom, v tom, že nejsou známy povinnosti a práva. A myslím, že společně toto můžeme změnit. Už jsme, myslím, začali. Přijali jsme velice důležitá opatření, už v roce evropských občanů. Ale to je jen začátek. Následovat bude volební kampaň a já doufám, že volební ta- kampaň tentokrát bude o Evropě a nikoli o národních problémech. Thank you very much, Mrs. Redding, for this final... Děkuji mnohokrát paní Redingové za její závěrečná slova. Děkuji rovněž vám za tento výborný plán, který jste tady navrhli, který v sobě obsahuje to, co je třeba učinit a řešení, o která se musíme snažit. Budeme vás ve vaším úsilí v budoucnu podporovat, ale myslím si, že před sebou máme ještě dlouhou cestu. Nyní musíme pokročit, neboť eh, mám teď tiskovou konferenci v jiném sále. Znamená to tedy, že budeme muset odejít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 If I may have your uh, attention, please, we would like to ask Mrs. Adamo to come. Prosím o pozornost, eh, paní Sadamoto, mohla byste přijít zde, sem k nám na pódium, abychom mohli pokračovat, eh, abychom si mohli vyslechnout další zájemce, kteří si budou přát vystoupit. Mohli bychom si hradit čtvrt hodinu na další kolo otázek a odpovědí. Prosím tedy tři panelisty, kteří jsou ještě v sále, aby přišli ke mně dopředu na pódium. Because I didn't finish. Okay. Yes. So I would like to give the floor to Miss... Já bych tedy ráda nyní udělila slovy, slovo paní Katrin, jelikož ona ještě nemohla uzavřít své vystoupení, takže nyní paní Katrin Kesedžian, prosím, máte slovo. Potom vystoupit další řečník a pot... Paní předsedkyně, mm, já jsem vlastně chtěla zareagovat na otázky, které již zazněly, ale vidím, že ten poslanec Evropského posla parlamentu, mm, který eh, se ptal, zda eh, občané vědí, zda funguje eh, spolupráce zástupců Evropského parlamentu. Já vůbec netuším, co dělají v životě. Mě nekontaktovali, já jsem je nikdy nekontaktovala, tu informační kancelář Evropského parlamentu, takže bych nemohla být žádnou pomocí, abych eh, na to zareagovala. Trošku mm, se stydím to říct, ale je to tak. Ale co se týče článku 51 charty, kde v podstatě obecně eh, v evropských smlouvách eh, já jsem velice zaražená, že ty otázky tady zazněly. Není možné jít do sdílení kompetencí a moci eh, v evropském právu Buď ještě jednou by bylo třeba tedy změnit smlouvy, ale já mám pocit, že tedy evropští občané už toho mají dost, aby se pořád něco měnilo, eh, protože se pořád snažíme něco aplikovat a eh, ne konstantně a stále evropské právo měnit. No, pak bude úplně nemožné to právo vůbec znát. Potřebujeme tedy, abychom měli tedy tady tu správnou rovnováhu mezi Evropskou unii a na, mezi národními vládami a tam se my samozřejmě nedostaneme, ale jedno, a to je to, co jsem řekla dneska ráno, může se pracovat na lepší aplikaci eh, best practices, čili těch osvědčených postupů. Eh, když to řekneme ve Francii, francouzštině, tak to nic nezní, ale když se řekne best practices, tak to jsou skutečně ony benchmarks, eh, eh, strašně důležité záležitosti, které slouží jako nejlepší příklad toho, co funguje v administrativě členských států. No to je prostě zase znova přesvědčování a výchova těch národních eh, úřadů a orgánů, které by měly aplikovat to právo. A nyní má slovo pan Sobioto. Mám dva komentáře. Jedna se týká toho, co řekl pan Hefner, totiž v tom smyslu, že předseda Evropské komunice bude tedy zvolen eh, pomocí volby Evropského parlamentu, bude reprezentovat občany. Já si myslím, že každý člověk, který zná evropské který je tedy stojí takto v popředí evropských institucí, by měl být takto zvolen, protože to handrkování, které tam neustále zažíváme, je naprosto nepřijatelné. Já tady hovořím jako evropský občan a ne jako právník. Není to přijatelné. Například eh, bych uvedl eh, vytvoření, vytváření, budování Evropské služby pro vnější činnost, která má v podstatě navenek mezinárodně zastupovat Evropu. Je to jasné. Členské státy si nepřejí omezování svých národních privilegií pomocí Evropské služby pro vnější činnost a proto si eh, na špič, do špičky této služby zvolí někoho, kdo má relativně malé charisma totiž paní baronku Eštnovou. Pak samozřejmě musíme akceptovat důsledky, které z takovéto volby plynou. Ovšem, takže zde bychom se měli zapisat na to, zde bychom skutečně tam neměli mít osobu, která může skutečně zastupovat Evropu na mezinárodním poli. A pak komentář k tomu, co řekl pan Duff. Právě když říká, že má naději, že se věci změní a to proto, že Evropa přistoupí k Evropské umluvě o lidských právech a článek 3 potom bude řešením všech problémů. Já jsem ovšem uvedl, že tady máme 40 let judikatury Evropského soudního dvora, rovněž výklad článku číslo 3, kde je stále jasně uvedeno, že nikdo nesmí pozbít svého volebního práva. Takže tady upřímně řečeno se vytváří falešná naděje. Judikatura Evropského soudního dvora jde proti tomuto. A v roce 1974 Evropský soudní dvůr řekl, že tady rozpor není. Takže my Evropskou úmluvu pro lidská práva nepotřebujeme úpravy ve smlouvách stačí pro to, aby evropští občané dostali právo na to volit, i když nežijí ve svém mateřském členském státě. Eh, škoda, paní předsedkyně, že již není přítomen pan Dav. Pokud někdo má ještě nějakou otázku, prosím, položte ji. Prosím a uveďte rovněž své jméno. Tady vidím tři, čtyři zájemce. Prosím, začneme pánem. Prosím, uveďte své jméno. Děkuji. Filipo, já bych chtěl hovořit jako člověk, který, byl, který se narodil v Itálii, žil ve Francii, ve Švýcarsku a nyní bydlí v Londýně. Pokud si přejeme účast, tak musíme dokázat, že to bude mít nějaký konkrétní dopad, že se tím něco změní. Pokud srovnám Evropskou unii s Čínou, současný čínský prezident byl zvolen 26 členy čínského politběra. Současný prezident, eh, předseda Evropské unie, pan Ro, Van Rompuy, byl zvolen 27 osobami. To pro naši generaci není přijatelné. My jsme vyrostli na internetu a my jsme zvyklí se zapojovat do všeho. My jsme my se účastníme všeho, jsme spoluautory mnoha věcí a když si přejete, aby volili mladí lidé, tak musíte radikálně změnit způsob fungování současného systému. Uvědomit si, že nechceme být pasivními diváky, chceme být aktivními účastníky, chceme se aktivně zapojovat do tohoto procesu a chceme vidět dopad, konkrétní dopad toho, že budeme volit. Tady vidíte, Takový příklad účasti, to je Tady se zapojují miliony občanů do něčeho, co vytváří společně. Evropská unie předložila agendu sociálního obnovení v Evropě. Ano, já myslím si, že potřebujeme sociální inovace Evropské unie, potřebujeme reformu institucí. Děkuji, děkuji vám za komentář a nyní dáma vzadu v sále, prosím, uveďte své jméno. Prosím. Joan, jak je vaše jméno? Mohl by nám ještě předřečník říct své jméno? Filippo. Filippo Attar. Děkuji. A dáma vzadu. Já jsem německá právnička a jsem také členkou federalistů. Moje poznámka já tedy jsem napůl francouzska, napůl Němka a za posledních parlamentních voleb jsem měla dva hlasy. Jeden pro Francii a jeden pro Německo. Vy hovoříte pořád o tom, že někteří lidé nemají e, právo hlasovat. Já jsem to měla naopak. Jak je tedy možné, když jsem jedna jediná osoba, že mám dva hlasy. Vzhledem k tomu, že tedy mám dvojí občanství. Francouzské a německé. Chtěla jsem se zeptat, zda by bylo možné změnit smlouvu a poskytnout evropským institucím právo přímo udělovat občanství. Máme tedy evropskou příslušnost a potom státní příslušnost německou, francouzskou a podobně. Proč by to nemělo být tak, že evropské instituce by mohly udělovat evropské občanství? Vzhledem k tomu, že jsme všichni Evropané. Možná by to umožnilo lidem, kteří nemají eh, státní příslušnost, tak aby měli evropskou příslušnost a aby se na ně vztahovalo evropské právo much. The gentleman eh, in front of me. Yes. Ten pán před mnou, prosím. Já jsem Nikolas Newman, generální tajemník Evropanů po světě. Jsem také zakladající členem toho, čemu se říkalo Združení pro práva Britů v zahraničí. Zeměna bych chtěl poděkovat panu Subiotovi a e, paní Kotril za velice patřičné vysvětlení toho, jak, eh, jak je to z Brity v zahraničí. Došlo k určitému mírnému pokroku. Eh, Simovna Lordu nedávno na konci ledna eh, se zmínila o tom, že vytvoří nový výbor napříč stranami, který se bude zabývat právě těmito právy britských občanů žijících v zahraničí. Že probere dohloubky a vrátí se tedy Eh, do parlamentu na plénum s výsledky. Ale ta situace je složitější, než by se mohlo zdát. Miliony evropských občanů žije mimo EU a nemají právo hlasovat ani do Evropského parlamentu. Záleží na jejich osobních vztazích s jejich zemí podle toho mají nebo nemají příležitost hlasovat do Evropského parlamentu. A to je velice významný demokratický deficit, protože víme, že to takových 35 a 60 milionů evropských občanů, kteří žijí mimo EU. A to neplatí jen pro Brity, které už jsem zmínil samozřejmě, ale také pro Řeky, kteří nemají po každé příležitost uh, to, tato práva využít. Řecko totiž netransponovalo tu, tuto část eh, práva prakticky do své ústavy. Myslím, že to platí i pro Maltu a Kypr, jak jsem snad slyšel. A nepochybně to budou ještě mnohé další země. Rád bych tedy naléhal na Evropský parlament a na radu a na komisi, aby umožnili praktické Eh, užívání volebního práva i mimo hranice EU. Někteří lidé, když si musí vybrat, zda setrvale hlasovat pro svou vlastní zemi nebo hlasovat v zemi svého bydliště, řeknou, no to bych si musel vybrat jedno nebo druhé. Proč si mají vybírat? pokud, je, pokud mají legitimní právo hlasovat v jedné či ve dvou zemích, proč by nemohli hlasovat v obou? Má-li někdo dvojí občanství eh, v EU, proč by nesměli hlasovat v jedné ze svých dvou zemí? Děkuji. Děkuji vám. Jako poslední tady pan zde. Eh, Děkuji. Paní předsedkyně, já se jmenuji Alain Brandt a jsem předsedou výboru pro volební práva, který tady byl zmíněn několikrát dnes odpoledne. A <clears throat> pro, jedná se o to propůjčit právo občanům volit <clears throat> nezávisle na tom, v jaké zemi pobývají. A to se tedy týká hlavně tedy Britu, ale nejenom. Paní Koteril no, tady přednesla takové pledoje, já to nechci opakovat, nemím její talent, dvě poznámky a jednu otázku. Jedno rozhodnutí vytvořit e, právo na volbu existuje ve článku 25 smlouvy o EU, eh, kterou zmínil pan Dav. Proces je dlouhý, ale existuje. To znamená, rada může prodloužit práva, která jsou fixována ve smlouvě. Ale vyžaduje to samozřejmě jednotu všech států ale e, při politické vůli a snaze je to možné. Ale chtěl jsem e, tady vydat takové malé svědectví, které se týká iniciativy Let vout, Vote, tedy dovolte, nechte mě hlasovat, nechte mě volit. Protože my máme celou řadu potíží týkající se tohoto práva zavedeném v Lisabonské smlouvě. Myslím si, že tady chybí určitá právní, určitý právní základ, který by umožnil konkrétní právní pomoc občanům. A tady máme skutečně e, problém rozpočtový. Máme problém informatický Mm, IT problém, protože potřebujeme mít onlineový systém a myslím si, že díky Evropské komisi, eh, eh, která nám dává k dispozici svůj eh, server z Lucemburku, budeme moci překonat tyto potíže. Máme také potíže týkající se ochrany osobních údajů. Režim, se kterým se počítá v úpravách, není dostatečně přesný. My sbíráme informace v 25 členských státech. Jaké je právo týkající se ochrany osobních údajů, ale protože v každé zemi vypadá toto právo trochu jinak, musíme bych, museli bychom to přizpůsobit těm pěma 25 členským státům. A jaké tedy právo tady bude aplikabilní? A čtvrtá potíž, která je pro nás ještě závažnější, protože naše iniciativa se nevýlučně, ale zejména soustředí na občany, kteří žijí ve, v jiném členském státě, než jehož členský státní příslušnost mají. A tedy už je to velice komplikované, ty podmínky, které vlastně dávají členské státy samotné e, pro sbírání podpisů je třeba pasport anebo občanský průkaz. E, stačí akceptovat e, podpisy těch, e, kteří tedy žijí v jiné zemi. Už končím, paní předsedkyně. Určití občané pobývající na území země, která nejich, není jejich, mohou být vyloučeni z této procedury O tom vlastně hovořila paní Istrel, což je tedy britská občanka, která žije ve Španělsku a nemohla eh, požívat to právo, eh, které my hájíme let vout, eh, nech mě volit. Protože ve Španělsku, kde pobývá, je třeba zaregistrovat buď na počítači, buď číslo národní identity, a nebo číslo e, britského občanského průkazu. E, Promiňte, ale musíte se blížit ke konci, protože jsem vám skutečně dala spoustu času a vy jste to hodně okomentoval. Musíme eh, respektovat panelisty, eh, protože panelisté musí jít, takže nejdřív dostanou slovo oni, hlavně paní Avasta, pan, pan Sobodo a pak paní Adamo. Paní Kazardžian, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Mě je velice líto, že vás musím opustit. Teď dva body. No, jsem strašně překvapena, že evropští občané mohou vlastně být eh, potrestaní tím, že nemohou volit eh, eh, Vždyť, ať už je člověk ve své původní zemi i v zemi, kde zrovna pobývá, považovala bych za normální, mm, ale mít dva hlasy, to mi přijde tedy divné. Když se podíváme na pobyt a státní příslušnost, zaznělo tady na tomto hearingu a už nevím, kdo to řekl, Neměli bychom spochybňovat to, čemu já říkám, vstupní dveře pro evropské občanství, eh, což je tedy státní příslušnost eh, země, která je členem Evropské unie. Já osobně eh, z titulu Evropského občanství bych navrhl něco jiného, ale toto je citace právní. Ale když vezmeme v úvahu myšlenku, že tedy ten základ by byla rezidence či ubytování, pobývání v zemi. Pak jsem si zajedno s panem Gošem, eh, že by se mělo tedy říci, kolik je potřebí dnů, týdnů či měsíců pobytu v té které zemi, aby se jaksi vydláždila cestička k tomu, co znamená dlouhý pobyt, ale to by mělo být exaktně přesné pro všechny členské státy, aby tedy se mohlo Eh, vykonávat toto právo pro vlastní iniciativy například a tak dále. Já si myslím, že by to bylo velice jednoduché, alespoň pro někoho, kdo máme vzdělání, by bylo snadné se o tom Pan hlásil o, žádal ještě o vyjasnění. Budu se to snažit říct co možná nejrychleji. Obávám se ale, že to bylo příliš rychle. Uh, když jsem mluvil o někom s dvěma eh, na eh, příslušnostmi státními a dvěma hlasy, nemyslel jsem tím hlasování do Evropského parlamentu, protože tam už teoreticky tuto volbu máme. Vybrat si eh, hlasování pro europoslance ze státu, kde máme státní příslušnost, anebo mm, z jedné z těch zemí, kde máme státní příslušnost, anebo ze země, ve které bydlíme. To je přesně to, o čem hovořil pan Subioto. A Ale e, my v našem případě teď e, můžeme hlasovat jenom pro národní poslance, pardon, pro evropské poslance, kteří e, jsou zemi, kde my bydlíme, protože nemůžeme hlasovat za naši rodnou zemi. Každá země se ale může rozhodnout samostatně. Ale to jsou věci, které mohou hluboce ovlivnit mě i mou rodinu. A proto já si přeji, abych mohl hlasovat v Británii nebo v Dánsku. Teď jsem to uvedl jenom jako příklad. Proto jsem přesvědčen, že je zapotřebí, abychom neignorovali vícero státních příslušností, protože se jedná o základní práva eh, v zemích, kde žijeme a které jsou pro nás důležité. Jako další pan Subjato. Ano, já úplně souhlasím s panem Newmanem, že je tu důvod, proč by měli lidé mít právo volit ve všech zemích, které se vztahují k jejich státním příslušnostem ale nebuďme příliš ambiciozní. Pokusme se především nestratit to volební právo a pak můžeme se pokusit ještě naše volební právo rozšířit. K tomu, co říkala právnička z Francie a Německa, eh, myslím, že eh, pokud vykonáváte vaše volební právo v jedné zemi, tak eh, nemůžete hlasovat v druhé. Ehm, možná, že tam jde o porušení nějakého eh, zákona, buď na francouzské nebo německé nebo obou stranách. Mnohé vlády to tak, um, a mnoha vnitrostátní práva to tak upravují, že si musíte učinit toto rozhodnutí, například když vám 18, eh, ve které zemi budete chtít hlasovat. A pak to byla jedna otázka, já jsem Eh, nepochopil vaši otázku, protože jste byl přerušen. Šlo o to, jak snadné či nesnadné je se registrovat eh, v zemi eh, trvalého pobytu? No, ma question était euh, la situation. Otázka se týkala situace vyplývající z jednacího řádu, kde se konstatuje, že určití občané, kteří pobývají v zemi, která není jejich, například případ ženy, která je z Británie, ale pobývá ve Španělsku. Tato osoba nemá právo podpisovat petice ani v Británii, ani ve Španělsku, protože ve Španělsku proto, aby mohla podepsat, musí dát buď číslo španělské občanky nebo španělského pasu. A vidíme, že tedy tady to je velmi nesnadné a je to také fundamentální záležitost. Myslíte si pro možnost voleb? Ne, pro možnost podepsat evropskou uh, iniciativu občanskou. Myslím, že paní Adamo má odpovědi na všechny eh, dotazy. Prosím, máte slovo. Já se pokusím na některé z těch eh, otázek odpovědět. Zástupce mladých federalistů, zástupkyně mladých federalistů. To mě překvapuje, že jste skutečně mohla hlasovat dvakrát v evropských volbách. Ne, vy jste hovořila o evropských, je to tak? Do Evropského parlamentu. Já to neučinila, ale měla jsem tu možnost. Je tu totiž směrnice, která umožňuje mechanismus spolupráce mezi členskými státy, aby se předošlo dvojímu hlasování. Právě proto, že nemůžete hlasovat do stejného parlamentu dvakrát. To by nebylo etické. A to je směrnice 93.109 jak už o tom hovořila paní eh, Reding, komise se chystá přijít se sdělením v následujících měsících a jedním z prvků sdělení bude i detailnější vysvětlení toho, jak národní veřejná zpráva může vyjasnit tuto situaci, aby zde nebyly žádné mezery v legislativě abyste mohla hlasovat tedy v jednom členském státě a pak bude naslat kontrola, ve kterém to bylo. Další otázka byla na evropské občanství, nehledě na jejich eh, státní příslušnost. Ehm, je mi líto, že ta zatelka odešla, to by bylo na velice zajímavou akademickou diskuzi. Ale stav smluv pro nás hovoří teď velmi jasně. Článek 20 specifikuje, že občanství EU nenahrazuje státní příslušnost ke členskému státu. Je to jen takový dodatečný status a neposkytuje k tomu další specifická práva. Pokud chcete diskutovat o e, občanech třetích zemí anebo o lidech eh, usedlých. Komise v roce 2011 v agendě pro integraci doporučila členským státům, aby eh, pozbuzovali k politické účasti občanů a eh, příslušníků státu, třetích států v na, i v národních volbách. Já si nemyslím, že bychom měli právní základ k tomu, abychom mohli postoupit dál. Komise ale jasně vyjádřila své stanovisko, že by bylo možné dojít k další integraci těchto osob žijících eh, v naší společnosti. Zástupce Evropané žijící ve světě eh, hovořil o problematice občanů EU žijících mimo EU a jejich problémy s hlasováním, o tom víme. Členské státy si sami upravují tyto situaci, některé členské státy umožňují občanům žijícím v zahraničí mimo EU, aby hlasovali jiné ne. Některé jsou v tomto efektivnější, pokud to tak mohu říci, mají k tomu i technologické prostředky. A co s tím dělá komise? Podporujeme technologie, máme celou řadu projektů, podporujeme členské státy, aby vybízeli eh, občany k hlasování, podporujeme elektronické hlasování, aby se takto zjednodušila účast občanů na volbách. A ještě poslední otázka, to byla pana Brauna což samozřejmě není ta nejméně mm, zajímavá. Článek 25, ano, komise už se zmiňovala o tom, e, že není legálně nemožné využívat článek 25 po získání volebního práva do národních voleb. Takže z právního hlediska ano, to jde. Ohledně Evrops- eh, iniciativy evropských občanů víme, že s tím byly určité potíže. Komise se snaží pomoci s, tou, eh, s tím aspektem eh, informačních technologií, do, dočasný server připravit pro organizátory. Nařízení samo o sobě mm, toto dále neupravuje. V našem původním návrhu na nařízení jsme navrhovali Eh, jednotné požadavky pro všechny členské státy, aby všichni evropští občané, nehledě na to, v kterém státě bydlí, aby mohli podpořit tu evropskou iniciativu občanů, ale to závěrečné znění zavedlo eh, různa, různé požadavky na základě eh, vnitrostátní úpravy pro ochranu údajů. A můžeme jen podporovat členské státy v tom, aby snižovali své požadavky tak, jak nejvíce mohou. Děkuji. Úplně poslední, úplně poslední žádost o slovo. Prosím, velice stručně. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem Papa Kristopoulos, jsem předseda Združení eh, Evropané žijící ve světě. Budu takovým advokátem diabolí. Když hovoříme o právech na základě eh, trvalého pobytu, musíme také přemýšlet o tom, co stane, když někdo pět let žije v, Br- eh, v Německu, je Ital, Šest let žije v Dánsku, tři roky v Belgii. Kde bude hlasovat? Nejlogičtější je, aby hlasoval ve své zemi původu. Budete toto brát v úvahu? Protože jinak by musel hlasovat ve třech zemích a, a ta procedura by byla poměrně složitá. A potom je zapotřebí také zvážit, že zde hovořilo tolik mladých lidí dnes dopoledne a e, také spousta mladých lidí bylo v panelu. Hovoří se o vlně emigrace v Evropě. Zemena lidé z jihu se přesunují buď po Evropské unii jinam, a mnozí ale se stěhují pryč z Evropské unie. A musíme toto vzít v úvahu. Dlouhodobě je třeba tuto situaci řešit. To je velice závažná věc. Především nejenže dochází k odlivu mozků, ale budeme muset najít způsob, jak se s nimi udržovat kontakt. Já teď nechci hovořit o jednotlivých možnostech, ale je třeba zvažovat tuto novou vlnu emigrace a jak se s tím vypořádáme. Přejete si odpovědět? To jsou dvě témata. Za prvé, Máte za to, že lidé by si spíše měli zachovat své volební právo v zemi původu než v zemi trvalého pobytu. A potom jste hovořil o mladých lidech a jejich neúčasti na volbách. Myslím, že paní Kotrle zmiňovala své tři dcery. protože bydleli dlouhodobo ve Španělsku, spíše by hlasovali ve Španělsku než ve Velké Británii. To neznamená, že komise podporuje volební právo to či ono. Jenom se chtěla poukázat na to, že situace není tak jednoznačná. A že by se mohla uspořádat detailnější diskuze o tom, zda mají občané mít možnost volby. Zda tedy ta volba se má soustředit na občana, nebo ne. Má se využít ten model například pro ty místní volby, že se dá volit na dvou místech, a nebo tu myšlenku, že do jednoho Eh, do jednoho schromáždění, jako je parlament, můžete hlasovat jenom jednou, protože hlasovat dvakrát by bylo neetické. Eh, ze všech řešení vyplývá mnoho důsledků a měli bychom o tom dále diskutovat. Tento dnešní rozhovor byl pro nás velice důležitý a eh, dobrým východiskem pro další diskuzi. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát za účast. Tímto, myslím, jsme ukončili dnešní zasedání. Především chci poděkovat našim hostům, eh, účastníkům, tlumočníkům a přijám pěkný zbytek odpoledne. Děkuji ještě jednou za pozornost a za účast.